Good morning everybody. No, dobré dopoledne. Omlouvám se, že jsem včera chyběla. Nebyla jsem tady z osobních důvodů. A děkuji eh, těm, kteří předsedali. Eh, dnes tady máme mm, čas na legislativní přeskum. Budeme se zabývat směrnicí eh, o opožděných platbách. A ještě předtím, než budeme hlasovat, tak vám řeknu, jak proběhl trialog k mm, balíčku k telekomu k jednotnému trhu. A hovořilo se o eh, konečných uživatelích. So Kirsten Schreiber is here from the... Hmm, paní Schreiber za komisi, jste tady? Kristin Schreiber je ředitelkou Kosme. Má na starosti eh, nebo spadá pod generální ředitelství pro vnitřní trh, eh, průmysl a podnikání dnes je tady s námi, aby nás informovala o provádění směrnice o opožděných platbách. Minulé pondělí jsme řešili také toto téma a začneme tím, že nás informuje o stavu věci v prezentaci a potom o zodpoví otázky členů výboru. Děkuji. Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Jsem ráda, že jsem opět tady vámi. Od 1. června jsem v jiné funkci, takže prosím o eh, schovývavost. V této roli jsem nová. Mám tady také vedoucího eh, útvaru Kostuse, který může případně zapovědět další otázky. Nejdřív vám eh, řeknu, proč je důležité, abychom měli tuto diskuzi k řádné implementaci o provádění směrnice platby a obchodní transakce mezi ekonomickými subjekty a také mezi ekonomickými subjekty a veřejnými orgány jsou samozřejmě naprosto zásadní. V tomto směru je důležité, aby byly dodržovány lhuty splatnosti. E, opožděné platby mají e, negativní dopad na likviditu podniků a komplikují finanční řízení firm. Malé a střední podniky e, jsou mimořádně zranitelné v tomto ohledu, takže mm, toto má opravdu velký dopad a konkrétně tato směrnice má mimořádný dopad na hospodářskou situaci malých a středních podniků a to i v současném kontextu krize. Ještě bych chtěla připomenout eh, něco ke směrnici, byť asi dobře znáte. Jsou tam asi čtyři nejdůležitější ustanovení, eh, u kterých je právě to provádění důležité. Jde o harmonizaci eh, splatnosti, lhůty splatnosti z veřejných orgánů vůči podnikům. Máme tady 30 dnů lhutu splatnosti. Potom máme ehm, smluvní svobodu eh, o dohodách mezi podniky, ale je tady lhůta splatnosti 60 dnů, pokud se výslovně nedohodnou jinak a nesmí ale jít o nějaké mimořádně nespravedlivé ustanovení. Potom je tady nárok na úroky z prodlení a minimální úhrada eh, nákladů, které jste vynaložili na eh, vymáhání platby a pak máme eh, zákonné úroky, což je 8 procentních bodů nad úrokovou sazbou centrální banky. To jsou asi taková klíčová ustanovení té směrnice a pak vám řeknu ještě, jaký je současný stav. Takže všechny členské státy informovaly o vnitrostátních opatření do eh, června 2014 a většina legislativy byla vyhodnocena jako v pořádku, až na několik málo výjimek. Eh, ty výjimky velmi eh, bedlivě s komisí sledujeme. Spustili jsme tři řízení pro porušení povinnosti kvůli nesprávné transpozici směrnice, nicméně věci se už řeší. Důležitější otázkou je to, zde je, eh, je věc, že ta, eh, že ta směrnice sice byla správně transponována, ale není správně uplatňována. A tady řešíme eh, Itálii, Řecko a Španělsko. Opožděné platby z veřejných orgánů jsou velmi známým jevem v těchto zemích a potvrdili to různé stížnosti, které komise obdržela. My jsme chtěli vyhodnotit také to, zda ostatní členské státy správně uplatňují tuto směrnici. A naše generální ředitelství zadalo proto studii, což je běžný postup, když chceme zjistit, jaká je situace a tato studie vyhodnotí první výsledky implementace směrnice všech členských státech, tedy 28, a to napříč různými odvětvími. Výsledek studie samozřejmě bude podkladem pro zprávu ještě s dalšími zjištěními, která máme k dispozici a tu zprávu potom předložíme radě i parlamentu v roce 2016 v březnu, tak jak je to stanoveno ve směrnici. To je takový obecný přehled stávající situace. bez naší práci opravdu spoleháme na stížnosti, které se k nám přímo dostávají. Samozřejmě sledujeme data, která jsou veřejně dostupná. Asi všichni víte o různých publikacích, s číselnými údaji k opožděným platbám v jednotlivých členských státech, které jsou vydávány pravidelně. Tolik tedy obecně, předpokládám, že vy budete mít potom konkrétní otázky. Nicméně mám-li to schrnout, tak eh, Situace je poměrně uspokojivá, pokud jde o transpozici směrnice, nicméně není již tak uspokojivá, pokud jde o uplatňování té směrnice v některých členských státech, což je samozřejmě také důležitá věc, jak směrnici uplatňujete. Děkuji. Thank you very much for that. Are you happy to take some... Děkuji. Teď je čas na otázky. Uděláme si nejdříve, řekněme, první kolečko a vy potom na ně odpovíte. Ivan Stefanič. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní Schreiber za vysvětlení stávající situace. Otázku plateb a dluhu tak to je podle mě věc, která je důležitá ve všech členských státech. Byl bych rád, kdybychom měli více programů k této směrnice a já mám dva dotazy. Za prvé, černou listinu dlužníků. Zda máte zkušenost s vypracováváním takovýchto seznamů podle jednotlivých zemích. Možná, že některé členské státy už mají osvědčené postupy, jak vytvářejí takovéto černé listiny, tak aby byly transparentní. A pak druhá otázka k evropskému rozpočtu. Víme, že se e, zaměřujeme na opožděné platby mezi podniky, ale také jde o veřejné platby. Ale velkým tématem jsou příspěvky členských států do evropského rozpočtu. A mě by zajímalo, zda i tyto platby máte v úmyslu zahrnout tedy příspěvky členských států do evropského rozpočtu. Děkuji. Danty. Já děkuji za příležitost věnovat se tomuto tématu, protože tato směrnice je opravdu důležitá. Eh, účinný vnitřní trh potřebuje to, abychom měli taková pravidla, která umožní finanční vztahy, které budou korektní a platí to jak pro vztahy mezi podniky, tak mezi podniky a veřejnými orgány. Já jsem ze země, které eh, je, která je na té černé listině, eh, máme velký dluh veřejné státní zprávy vůči podnikům, ten se akumuloval za několik let, takže ten dluh a ty požděné platby to jsou velmi vysoké částky. Ehm, naše vláda se snažila nějak urychlit eh, toto proplácení a nejenom tak, abychom reagovali na to řízení pro porušení povinnosti, které je vedeno proti Itálii, ale také kvůli tomu, aby vůbec náš ekonomický systém byl účinnější a tak, abychom eliminovali takovýto rys struktury trhu. A jsem proto rád, že toto téma je na stole a že komise trvale sleduje provádění směrnice. V závěrečné části jste, paní eh, Schreiber, řekla, že jste uspokojená, nebo že jste spokojená s eh, transpozicí a nikoli však už s uplatňováním směrnice. A my doufáme, že v následujících letech budeme spokojeni i s uplatňováním směrnice. Rád bych se zeptal, zda při sledování, při monitoringu se snažíte sledovat také osvědčené postupy. tak abychom mohli zkoušet například alternativní řešení, abychom urychlili eh, to, to spoždění plateb, protože ty eh, platby se opozdily, jde o akumulované dluhy za spoustu let a samozřejmě čelíme také eh, limitům veřejného financování a máme také určitá základní pravidla v Evropě, která platí pro všechny. Takže mě by zajímalo, zda v té analýze se věnujete také tématu osvědčených nebo lepších postupů, které se objevují v Evropě a které by nám pomohly reagovat na potřeby eh, různých zemí a na eh, dosažení cíle té směrnice. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, paní Charancová. Děkuji také za prezentaci. Už se těším na tu hodnotící zprávu, která přijde příští rok. Děkuji také za to, že jste nám poskytla informace o tom, jak eh, budete postupovat. Když jsem se připravovala na dnešní dopoledne, tak eh, jsem si vyhledávala informace k této směrnice, zda skutečně ta směrnice funguje nebo ne. Z podniku. podniků mi odpovídali negativně formou různých vtipů, anebo eh, říkali, že o tom vůbec nic nevědí. Když jsem se ptala členských států, a platí to také pro můj vlastní stát, eh, mi bylo řečeno, že směrnice je implementována, nicméně nevědí, zda funguje. Bylo mi vysvětleno formou dopisu, že směrnice nevyžaduje po členských státech, aby sledovalo její, sledovali její provádění a tím pádem neexistují relevantní data. To, že tam není takovýto požadavek vůči členským státům, je podle mě jasná chyba. A proto jsem trochu znepokojená, že to řešíme v podstatě od stolu. Nemyslím si, že takto budeme mít mnoho dat k dispozici, které bychom mohli analyzovat. Jsem ráda, že mezi těmi nástroji máte také konzultace s zainteresovanými stranami a myslím si, že právě rozhovory jsou důležité pro to, abychom lépe pochopili to, zda tato směrnice v praxi funguje nebo ne. Platí to zejména pro malé a střední podniky. Já doufám, že budete věnovat čas tomu, abyste se zabývali eh, stanovisky zainteresovaných stran ve všech členských státech. Mám na vás jednu otázku, paní ředitelko. Jak pracujete na tom, abyste zajistili, že malé a střední podniky budou plně informovány o svých právech, které vyplývají z této směrnice? Jsou si vědomi toho, jaké mají nároky na úhradu za opožděné platby? A kromě těch několika málo členských států, které nesprávně transponovaly směrnici, tak eh, z odpovědí podniků to vypadá tak, že největším problémem v implementace je eh, nedostatečné povědomí mezi malými a středními podniky. Nevědí o tom, že ta směrnice byla vypracována k tomu, aby je chránila. Mám v tomto pravdu nebo ne? A zajímalo by mě, jak chcete těmto malým a, podnik, malým a středním podnikům pomoci lépe pochopit směrnici. Děkuji za slovo, pan De Jong. Jsem opravdu rád, že se zabýváme tímto tématem. Tato směrnice je jednou z prvních, kterou jsem se zabýval během předchozího období v výboru IMCO a jak řekla Dita, ze strany malých a středních podniků bylo jasné, že to je naprosto zásadní pro jejich fungování. Souhlasím také s tím, co říkala Dita, že průzkum od stolu není asi tím nejhodnějším způsobem, jak to řešit. Máme tady několik problémů, na které jsme narazili během diskuze o směrnici. A většinou to souvisí s pravomocemi. Například jste-li malým podnikem a chcete podnikat s místní vládou, pak je eh, pro malý podnik velmi obtížné podat stížnost proti eh, vládě, protože si přejete získat nějaký další Eh, kontrakt, až eh, doběhne tato smlouva. Takže bych opravdu rád eh, měl nějaké další informace, pokud je to v této fázi možné. A myslím, že by to mělo být minimálně součástí té zprávy, kterou, kom, kterou komise vypracuje. Nejde tedy pouze o tu formální transpozici, protože tam je toho až tolik neříká, ale jak to vypadá s pokyny například u vlády, u místní samozprávy, jak řeší implementaci této směrnice. Kromě toho jsme eh, také diskutovali o stazích mezi podniky B2B. A opět pro malé podniky je velmi obtížné žalovat velké podniky. Už v době diskuze o směrnici jsme si toho byli vědomi a chtěli jsme tam zavést minimálně povinnost té maximální huty splatnosti 60 dnů ale pravděpodobně se tak nikam stejně nedostaneme, protože menší podniky se při provádění cítí velmi nejisty. Takže by mne opravdu zajímalo, zda buď členské státy nebo samotné podniky vypracovaly nějaké mechanizmy, které by jim usnadnily stížnosti eh, ve vztazích B2B. A ještě závěrem, v době diskuzi, to bylo asi v roce 2010, neměla ani komise velmi dobrou historii, pokud je o splatnost. Jde o platby tedy v kontextu rozpočtu. Zajímalo by mě, zda komise má v úmyslu toto zlepšit a zda by nám mohla říci, jak to vypadá eh, v této oblasti. Děkuji já jdu skupinu po skupině a nejprve vyvolávám lidi podle seznamu, který mě dali a potom dám možnost ostatním. Maria Kvabíne, prosím. Děkuji mnohokrát. A děkuji za slovo, paní předsedkyně. Osobně jsem velice ráda, že toto bylo zavedeno. Já sama jsem se účastnila této diskuse. Mám pocit, že v tuto chvíli je tam stávající problém. Ano, je potřeba konstatovat, že tato směrnice je určitě dobrá, nicméně existuje problém, který už jsem zmiňovala i v souvislosti s Rumunskem. Tato směrnice trochu překvapila členské státy, v různých státech existovala jiná a velmi rozdílná situace, eh, co se týče spožďování těchto pladeb. Je potřeba se soustředit na malé a střední podniky. My jsme se v Rumunsku pro velké podniky, které se účastní veřejných zakázek a které neplatili dodavatelům, vytvořili černou listinu. Potom nám ale komise řekla, že žádnou černou listinu dělat nemáme. Ve směrnici se uvádí maximální délka splatnosti 60 dní. Nicméně vy jste také řekla komise, že to je za předpokladu, že smlouva neurčí jinak. Nicméně malé a střední podniky, když vstupují do smluvních vztahů s velkými firmami, nemají dostatečnou sílu na to, aby se prosadili lepší podmínky. Navíc těch 40 euro to ten malý podnik nedostane. Nakonec. A co má dělat? Má se obrátit kvůli 40 eurům na soud? Musím říci, že my konkrétně v tomto máme problémy. Zvláště proto, že nemáme obchodní soudy. Takovéto spory by trvaly roky a lidé si to prostě nemůžou dovolit. Tak by mě zajímalo, jestli jste se zamysleli nad tím, jak zajistit aby malé a střední podniky si nemusely vymáhat svá práva u soudu. Právo na náhradu škody v řadě zemí nefunguje. A zase tady hovořím o své zemi, kterou znám nejlépe. A proto bych se ráda dozvěděla, jestli je možné ještě nějak vylepšit systém, který zakládá tato směrnice. i u místních a státních rozpočtů zaznamenáváme spoždění a zajímalo by mě, jak by se to mělo řešit. Pak jsou také problematické vztahy mezi malými a velkými podniky a myslíme si, že je potřeba najít způsob, jak se tyto firmy domohou eh, dlužených peněz bez toho, aniž by se museli obracet na soud. Kdybychom si udělali průzkum, tak bychom viděli, že malé a střední podniky často nejsou schopny zpátky dostat více než 90 peněz, na které mají nárok, tedy ve smyslu eh, penále a nebo té fixní náhrady za spožděnou platbu. Chce si ještě někdo vzít slovo? Zdá se, že ne, tak potom pár slov sama za sebe řeknu, protože jsem v jiném výboru působila jako stínová zpravodajka. Chci reagovat na to, co říkal Denis de Jong o historii Evropské komise. To je pravda, že ta neměla v této oblasti zrovna dokonalé výsledky a mě by zajímalo, jak to i vypadá s parlamentem. Myslím si, že bychom měli jít příkladem. A chci zareagovat na to, co říkala Dita že je tedy potřeba, aby především malé a střední podniky o tom byly lépe informovány. Takže by mě zajímalo, jak to vypadá s výkladem toho termínu a velmi nespravedlivé podmínky. Ten výklad je důležitý. V některých odvětvích malé a střední podniky se naopak potřebují vyjednat delší splatnost, Jedná se například eh, o eh, obchody typu Baumax, protože tam jsou často výrobky, které mají dlouhou životnost. A pokud si dodavatelé nebudou schopni vyjednat delší splatnost, eh, tak ty podniky pro kutily, ty obchody pro kutily od nich nebudou nakupovat. Takže by mě zajímalo, jestli se nějak vyřešila ta otázka nespravedlivých smluvních podmínek. Vím, že polovina podniku říkala, že v některých členských státech takovéto nespravedlivé podmínky jsou do smluv zakomponovávány. Ano, potřebujeme určitou flexibilitu, ale když bude přílišná, tak eh, to bude problematické. Nyní se hlásí paní Gebhardt. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem položit řadu otázek, které položili jiní. Nebudu to tedy opakovat. Jenom bych zareagovala ještě na jeden bod. Když jsme pracovali na návrhu tohoto právního nástroje, tak nepamatuju si úplně přesně, na čem jsme se dohodli, protože nemám podklady před sebou. Ale vzpomínám si, že se tam hovořilo o definici veřejného sektoru. Zajímalo by mě, jestli do této definice spadá i Evropská komise. A pokud ano, tak drží se podmínek nastavených v této definici? Děkuji, András, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Myslím si, že směrnici o opožděných platbách jako problematiku je třeba vnímat i v souvislosti s tím, že v řadě členských států se neuplatňuje. A v podstatě o platném evropském právu můžeme hovořit až ve chvíli, kdy je uplatňováno. A proto by mě zajímalo, Evropská komise, víte, proč některé členské státy neprovádějí tuto směrnici? Je to z rozpočtových důvodů? Nebo to prostě opomenuli? Vy jste říkal, že jste spustili řízení pro nenaplňování povinností. Podařilo se tím něco vyřešit? Vždy si klademe otázku, jestli tato řízení nakonec k něčemu vedou. A vy jste vždy říkali, že prvním cílem tohoto řízení je přesvědčit členský stát, aby se zlepšil. Myslím si, že tady bychom neměli vylívat eh, dítě s vodou z vaničky. Malé a střední podniky si myslím, že by měly mít k dispozici informace o této směrnici. Možná, že bychom mohli udělat eh, v oblasti prosazování této směrnice v praxi více. Přece jsme všichni museli vědět, že tady máme tu 30-denní lhoutu na splatnost. Ovšem pravda je, že pokud dojde k porušení pravidel, tak to nakonec stejně bude řešit soud. Děkuji. Dostali jste řadu otázek. Možná by se Evropská komise mohla snažit odpovědět na co nejvíce z nich a pak se vrátíme k dalšímu kolečku. Možná by bylo dobré, kdybyste nás trochu více informovali o průběhu těch zahájených eh, řízení pro nedodržování povinností, kterých odvětví například se to týká. Děkuji. Vezmu to pořadě. Začnu s černou listinou. O černých listinách obecně probíhá široká diskuse ve všech odvětvích. Tady si myslíme, že černá listina není úplně tím nejlepším nástrojem, protože problém je v tom, že velmi často platí pozdě hlavně veřejné orgány. A Myslím si, že skoro ani nebudeme potřebovat černou listinu soukromých podniků, že většinou opravdu jde o veřejné orgány. Víte, že v Itálii a ve Španělsku máme problémy. A snažili jsme se tlačit na veřejné orgány, což je možná měkčí opatření než eh, černá listina, která si myslím, že by v tomto kontextu nebyla nějak užitečná. Ano, i my, jak vy, potřebujeme zpětnou vazbu z praxe. I na vás se asi budou obracet firmy se svými problémy a myslím si, že i pro nás jsou tyto informace užitečné, abychom mohli řádně vyhodnotit, jestli eh, je legislativa v praxi řádně prosazována. Na od... Na otázku paní Charanzové bych řekl, že si nemyslím, že tato směrnice nevyžaduje od členských států, aby sledovaly uplatňování. Máte pravdu, že formálně tam povinnost není stanovena, nicméně členské státy se musí starat o transparentnost, musí zvyšovat povědomí podle článku 8, takže si myslím, že určité povinnosti členským státům z této směrnice vyplývají a mají se postarat o to, aby tato směrnice byla řádně uplatňována. Přestože tedy nemusí se pisovat žádné zprávy a hlášení, tak je jasné, že mají povinnost zajistit, aby v praxi tato směrnice fungovala. Teď jestli jsou malé a střední podniky informovány. My jsme prováděli ve všech členských státech, myslím, že i v České republice, informační kampaně, veřejná zpráva, Združení podniků se účastnili a kromě toho také máme síť Enterprise Europe a další informační sítě, které by tyto informace měly poskytovat malým a středním podnikům. Pochopitelně, že vždy se dá udělat ještě více, nicméně probíhaly zacílené informační kampaně. Pan De Jong nyní a možná i ostatní naráželi na stejný problém, tedy jak to vypadá s Evropskou komisí a konec konců potažmo i Evropským parlamentem. My také spadáme mezi veřejné orgány, takže tato směrnice se vztahuje i na nás. Já bohužel nemám přesná čísla po ruce. To byla první otázka, když jsem vstoupil do této funkce, kterou jsem si položil, jestli tedy jsme příkladem anebo ne. Pamatuji si, že před mnoha lety byla situace celkem špatná. Vím, že se zlepšila, ale přesná čísla nemám. Podívám se, jestli existují. Myslím, že to tež bude platit jak pro komisi, tak pro Evropský parlament a souhlasím s tím, že bychom měli jít příkladem. Pan Dejan také hovořil o tom, v jaké pozici jsou malé firmy, když chtějí podávat žalobu na velké. To si myslím, že je problém který je provázán i na otázku Viki, která se týkala těch hrubě nespravedlivých smluvních podmínek. V každé oblasti, kterou upravujeme zákonodárně, se setkáváme s velkou nerovnováhou síly malých a velkých podniků. Třeba kartelové právo když nahlásíte velkého obchodního partnera, tak z toho vyplývá velké riziko. A to může, to může být problematické. Ale nevím, jestli to vyřešíme tím, že bychom něco přidali přímo do právního textu. Jde tady hlavně o informovanost. Lidé musí vědět, že pokud někdo nedodržuje tuto směrnici, tak by se to ostatní měli dozvědět, protože pokud je nějaká firma, která opakovaně platí pozdě, tak eh, by se o tom mělo vědět. Takže my jsme vždy rádi, když nás na takové věci upozorňujete. Máme navíc síť Enterprise Europe, která také dokáže podnikům pomoci. Nevím přesně, kdo to říkal, ale je pravda, že v praxi obrátit se na soud podniku moc nepomůže. Nevím, jestli se toto dá vyřešit přímo v legislativním textu. Určitě je dobré, když existují různé instance, na které se mohou podniky obrátit a které jim mohou pomoci sjednat si nápravu třeba i neformálně, tak aby se nemuseli obracet na soud, protože mi jasné, že soudní řízení by pro ně bylo velmi složité. Tyto podpůrné mechanismy jsou v tomto kontextu velmi důležité, souhlasím. Teď vaše otázka týkající se komise, pokusím se odpovědět. Otázka pana Šelába proč není směrnice řádně prováděná? Neomlouvám se, přejdu do angličtiny. Jak jsem říkala na začátku, co se týče formální transpozice, tak situace vypadá celkem dobře. V podstatě všechny členské státy, snad kromě Irska, kde pořád probíhají veřejné konzultace, eh, již transponovali tuto směrnici. Ovšem je potřeba neustále komunikovat o řádném uplatňování v členských státech. Ona to není vždy jenom otázka transpozice. Tam to vypadá slušně, jsou tam problémy, ale poměrně minimální ve srovnání s nesprávným používáním, nesprávným uplatňováním této směrnice v praxi. To je, myslím, pro tuto chvíli všechno. Můžu vám přesně říct, kdy jsme posílali oznamující dopisy těmto státům, ale předpokládám, že tato informace vás asi nezajímala. Pokud budete chtít nějaké další podrobnosti k probíhajícím řízením pro nedodržování pravidel, tak mě dejte vědět. Chcete se k tomu ještě někdo vrátit? Mně z těch otázek vyplývalo, že jednotliví poslanci a poslankyně by chtěli vědět více o tom, které veřejné orgány eh, jsou pravidelně předmětem stížností. Vy jste říkala, že černá listina asi není nejvhodnějším nástrojem, ale předpokládám, že poslance a poslankyně bude zajímat podrobněji pozadí, aby se mohli dozvědět, jak mohou pomoci. Nechci nutně tedy uh, říci, že budou poukazovat prstem na nějaké konkrétní orgány, ale alespoň se budou snažit o transparentnost, aby bylo vidět, ve kterých členských státech se pravidla nedodržují. A potom také, jak zlepšit informovanost malých a středních podniků. Vy jste hovořila o řadě nástrojů, které má k dispozici komise. Vyjadřovali se k tomu poslanci a poslankyně, kteří komentovali situaci v praxi a hovořili o tom, že v členských státech a na místní úrovni informace chybějí. Předpokládám tedy, že by se mohl spustit dialog o tom, jak tuto situaci zlepšit. Co se týče řízení o porušování pravidel, tak pokud takovéto řízení spustíte, tak jak bylo řečeno, jedním z hlavních cílů je aby lidé především na samém začátku dodržovali pravidla. Takže si myslím, že by pomohlo, kdyby se při nejmenším vědělo, o jaké členské státy odvětví jde, jestli třeba se to pravidelně děje ve zdravotnictví nebo v dopravě, minimálně takto. možná eh, poslanci jejich otázky se tohoto týkaly, to s vámi můžu probrat bilaterálně. Jak jsem říkala, paní předsedkyně, ty tři hlavní země, ve kterých máme průřezové problémy. Ano, vy jste zmiňovala zdravotnictví, to musím říci, že je důležité v každém případě, ale ty země to je Řecko, Itálie a Španělsko. Tady máme dobré důkazy o tom, že se porušují pravidla průřezově. Kromě toho také Entrim Justicia, což je soukromý orgán, který sleduje tuto problematiku, publikuje tabulky, kde přímo vidíme průměrné spoždění pladeb Jinak pokud máte nějaké konkrétnější problémy, tak ty si můžeme probrat bilaterálně. Pokud máte nějakou konkrétní otázku, tak pořád tady je Kostas, který určitě bude ochoten pokusit se odpovědět. Děkuji. Dobrá. Požádám tedy sekretariát, aby kontaktoval poslance a poslankyně, kteří dnes vystoupili a pokuste se poskytnout konkrétnější informace a ty tabulky, které jste zmiňovala. Takže možná vás ještě požádáme o více konkrétních informací k některým specifickým odvětvím. Dnes tedy vidíme, že poslanci a poslankyně mají velký zájem o to, jak můžeme pomoci malým a středním podnikům s tímto problémem. confusing. Right, let's. Um... Right, so the first. Uh... Dobrá. První hlasování bude hlasování o zprávě pana spíšila ohledně mezní hodnot emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních pojízdních strojích. Takže pokud by navrhovatel nechtěl k tomu nic říkat, tak budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti. O čem hlasujeme? Pozměňovací návrh. Já tady nemám hlasovací seznam. Já tady mám spoustu věcí, ale hlasovací seznam ne. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, schváleno 6 pro, proti, schválení Dále blokové hlasování 36 až 39, pro proti zdrželi se přijato 40, pro proti a zdrželi se 41. To je ústní pozměňovací návrh, který máte před sebou pro proti. Zdrželi se schváleno 42 pro proti, zdrželi se schváleno 43, 40 um, pro proti zdrželi se schváleno, 44 kompromis 1, 46 pro proti zdrželi se schváleno, 47 pro proti zdrželi se schváleno, kompromis 2 pro proti, 9 pro proti eh, zdrželi se Schváleno 50 pro proti zdrželi se. Schváleno 51 pro proti zdrželi se. Schváleno 10, 11, 12, 13, 14. Blokové hlasování e, pro proti zdrželi se. Schváleno 15 e, e, pro proti zdrželi se. Schváleno 52. Dále 54 ústní pozměňovací návrh pro proti zdrželi se. Um, Ověříme. 16 bez hlasování, 17, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno, 55 staženo, 19 K, ústní, pro, proti, zdrželi se schváleno, 21 a 56 pro, proti, zdrželi se schváleno, 20 bez hlasování, 22 pro proti, zdrželi se schváleno, 23 pro proti, zdrželi se schváleno, 24 to je to samé, 57 schváleno. Takže 57. Můžeme jít eh, k úvodním ustanovením 1 pro proti zdrželi se schváleno 2, pro proti zdrželi se schváleno 25, pro proti zdrželi se schváleno 26, kdo je pro proti zdrželi se, ověříme. Two more votes. Okay. Go, go. That falls. Um, s... Padá. 27 pro, proti, zdrželi se, padá. 28 pro. Můžeme si 27 ověřit? Myslím si, že je to to samé. Většina. Já tady mám sice kartu, ale nějak zařízení to není schopno přečíst. 28 pro, proti, zdrželi se schváleno, 29 pro, proti, zdrželi se schváleno, 30 staženo, 31 stažena, 32 nehlasuje se, trojka se nehlasuje, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34 pro, proti, zdrželi se, padá. A pak o zprávě elektronickým hlasováním. Ještě jednou. 30, 4 proti a 2 se zdrželi. Takže Jiří, gratulujeme. Děkuji. Takže Nikola Danty možné rozšíření unijní ochrany zeměpisních označení na nezemědělské produkty. Pane Danty, chcete se k tomu vyjádřit, nebo bychom měli rovnou začít? Jednička pro proti, zdrželi se schváleno dvojka, pro proti zdrželi se schváleno tři, pro proti zdrželi se schváleno kompromisní pozměňovací návrh jedna, pro proti zdrželi se schváleno jedenáctka, pro proti zdrželi se padá čtrnáctka, pro proti zdrželi se, padá 12 pro, proti, zdrželi se, padá 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno, patnáctka, pro, proti, zdrželi se, padá 16 pro, Aha, takže to je vypuštění. Takže to není součást kompromisu. Pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, schváleno. C pro, proti, zdrželi se, schváleno. D pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, padá. 33 pro, proti, zdrželi se, padá. E pro, proti, zdrželi se schváleno. F pro, proti, zdrželi se schváleno. G pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se padá. 56 pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, padá. 60 pro, proti, zdrželi se, padá. 62 pro, omlouvám se, 62 a 63 padají. Kompromis I. Pro. Proti zdrželi se, padá. 68 pro, proti, zdrželi se, padá. 69, ústní pozměňovací návrh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, padá. Kompromis je pro, proti, zdrželi se schváleno. 79. Kdo je pro, proti, zdrželi se padá. 70. Omlouvám se, 80. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 81. Staženo. 82. Vypuštěno. Pro, proti, eh, padá kompromis K pro, proti, zdrželi se schváleno, L pro proti, zdrželi se. Schváleno 88 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 89 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Takže budeme hlasovat o celkovém stanovisku. Končím hlasování. Okay. Thank you very much. Děkuji. 36 pro. 3 proti, jeden se zdržel. Right. We've, we are running a bit ahead of time. The uh, And the experts are not here yet. Takže máme trošku náskok, ale experti tady nejsou. Já jsem slíbila, že vás budu informovat o triologu jednotného trhu s telekomunikacemi, vzhledem tomu, že jsem tu nemohla včera být. A jak víte, tak ten kompetence tohoto výboru eh, mají v tomto mandát a já jsem v trialgu převzala Markovou pozici, ta jednání jsou velkou výzvou, velmi komplexní a musím všem stínovým zpravodajům poděkovat za pomoc a za dobré náměty. Během prvního trialogu nás předsednictví ujistilo, že eh, předloží silný návrh o právách konečných uživatelů tím, že zakotví práva do neutrality a do roamingu spíše, než by čekali na konečnou revizi USD. Nicméně k tomu to nedošlo, nerozvedlo se to v následujících diskusích a teprve nedávno, v posledních několika týdnech, se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku v právech konečných uživatelů. Co se týče roamingu, Předsednictví přistoupilo na většinu našich požadavků ohledně transparentnosti a upozornění. To je vlastně klíčový požadavek. Hm. Předtím, než dojde ke konci roamingu, by každý uživatel měl být informován o tom, jaký mají balíček a o tom, kdy se dostávají do uh, dražšího balíčku. Čili jsou to určitá ustanovení, Nicméně je třeba také dosáhnout upozornění prostřednictvím -ek. Je to něco technicky náročné, totiž pro operátory, takže to se těžko protlačí radou. Co se týče eh, neutrality, tam eh, je velký odpor. Co se týče práv konečných uživatelů, máme další setkání stínových zpravodajů Příští týden jde nám především o to, aby konečný uživatel mohl zrušit nebo upravit smlouvu, pokud nezískává služby, které eh, si nakoupil, které byly inzerovány. Takže co se týče roamingu, tam jsem poměrně spokojená, nicméně jsou tam určitá prázdná místa Eh, pro konečné uživatele, zvláště ve využívání internetu. Další trialog proběhne příští týden a já budu se stínovými zpravodaji opět mluvit, abych zjistila, zda existuje nějaký způsob, jak můžeme tuto mezeru překlenout, aby spotřebitele dosáhli aspoň větší transparentnosti, aby věděli, co se jim nabízí, aby věděli, co mohou udělat, pokud ta služba, kterou dostávají, neodpovídá tomu, co jim bylo nabízeno. Je to skutečně mnoho, mnoho hodin vyjednávání a musím říci, že sekretariat tohoto výboru byl eh, neuvěřitelně profesionální, neuvěřitelně nápomocný eh, v způsobu zacházení s tímto portfoliem. Má někdo nějaký dotaz?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 is you just vote too Vy strašně rychle hlasujete. Takže my jsme to probrali daleko rychleji, vy jste strašně efektivně organizovaní, ale nemůžeme zahájit diskusy k TTIPu, pokud tady nebudeme mít experty, kteří nám to budou prezentovat, to je vlastně jejich hlavní úkol. Proto navrhnu následující. Uděláme si 15-minutovou pauzu a doufám, že se do 10.30 dostaví. Budeme se snažit opět pokračovat v 10.20. Prý tady budou za 10 minut, takže začneme 10.15. Eh,

very much. Our next session this morning. Další téma našeho dopoledního zasedání je TTIP. Eh, máme informaci k zadávání veřejných zakázek, ochraně spotřebitele a normám. Máme tři stručné eh, noty, které k tomu byly připraveny. Budeme tady mít pan doktora Stevena Volkoka, který je vedoucím eh, jednotky Mezinárodní školy pro Londýnské školy ekonomii, eh, má na starosti útvar mezinárodní obchodní politiky, pak tady mám paní Barbara Holzer na téma ochrany spotřebitele, vědkyní, a pak eh, Jacques Pelkman z CEPSu, který bude hovořit o výzvách a příležitostech v oblasti norem. Eh, pozvali jsme také hlavní vyjednávače, aby odpověděli na naše otázky, ale to přijde na řadu až později. Pan Vulko, bude přítomen i po prezentaci v případě, že byste měli nějaké otázky, pokud jsem to správně pochopila. A pan Kosmos je tady také mezi námi, pracoval eh, na zprávě spolu s paní Barbarou Holzer. Takže už předám slovo rovnou vám. Máme tady tři prezentace, každá by měla trvat tak 10 minut. Možná, že bychom měli nejdříve prezentace a potom teprve otázky. A opravdu vás prosím, abyste dodrželi ten desetiminutový limit. Sorry. <laughs> um, so I'm going to introduce the Nebudu hovořit o veřejných zakázkách v oblasti T-typu. Nejdříve hlavní body. Veřejné zakázky, to je téma v T-typu, Eh, u kterého máme ofenzivní zájmy jako EU, jde o obchodní politiku. Jinak řečeno, EU se snaží dosáhnout pokroku v této oblasti, zejména pokud jde o eh, státní eh, zakázky v USA a jejich získání. A klíčovou otázkou v této diskuzi o veřejných zakázkách je to, že účinná hospodářská soutěž a trh znamená, že potřebujeme mít jak de jure, tak de facto eh, překážky odstraněné. To znamená, potřebujeme mít eh, právně založené preference, ale také de facto výhody, které vyplývají eh, z rozhodování a pravidel pro veřejné zakázky. A je tedy, za, je tedy třeba se zaměřit i na ty faktické otázky, nejenom na právní, de jure, ale i de facto. Dalším prvkem je zlepšení účinné transparentnosti, efektivní transparentnosti. To znamená, je třeba vědět, co se děje v oblasti veřejných zakázek, jaké jsou postupy, eh, kdy ehm, jsou zveřejňovány tendry a tak dále. Vyjádřit se k oběma otázkám. Naopak my jsme měli eh, říci, jaký by to mělo mít dopad na obecná ustanovení a jaký dopad měla předchozí jednání na TTIP. Asi víte, že jednání s Kanadou zahrnulo téma veřejných zakázek a bylo to klíčové téma v těchto jednáních. A my jsme chtěli pokrýt je ta územní veřejné zakázky v Kanadě a zakázky týkající se jednotlivých provincií v Kanadě a v tom jsme byli jako EU úspěšní. A je to důležitý precedent jednání o TTIPu. Pak budu hovořit o výzvách. Jednou z klíčových výzev je, jak přesvědčit eh, zákonodáce v USA, aby se otevřeli konkurenci na trhu s veřejnými zakázkami. E, američtí vyjednávači jsou limitováni v tom, co mohou uvolnit do jednání e, v otázce veřejných zakázek, protože to spadá pod pravomoce státu. E, jaký je rozsah tohoto trhu? 13 eh, HDP v USA mm, spadá pod tu širokou eh, definici eh, veřejných zakázek, 65 je ta státní a jde tedy o ale menší část. A v podstatě jde se o 5 HDP, ale přesto jde o velký objem jakéhokoliv trhu. kdo jsou hlavními příjemci. V případě EU a úspěšného jednání bez toho nejvíce benefitovaly malé a střední podniky. Důvodem je to, že větší podniky mají schopnost se dostat na trh nepřímo. Vidíte to různě v literatuře. Oni investují a dodávají na veřejný trh přes nějakou svoji lokální pobočku. Ale pokud jste malou střední firmou v, v Evropě, tak nemáte zdroje na to, abyste takovéto investice realizovali. No, předpokládá se, že by z toho mohla benefitovat například doprava, eh, což je klíčová oblast, kde eh, se USA zatím ještě neotevřely, dále jsou to autobusy, železnice a tak dále, ale také stavebnictví. A my jsme konkurenceschopní v obou těchto odvětvích jako EU. Obecně kdo ještě bude eh, mít profit z konkurence v této oblasti, tak jsou to danoví poplatníci, protože budou lépe vynaloženy eh, veřejné prostředky. Efektivnější transparentnost znamená také eh, větší otevřenost, integritu, to znamená, měl by se snížit zneužívání veřejných zakázek. Teď bych eh, věnoval chvilku typu překážek eh, vůči eh, konkurenci na americkém trhu. Máte tady právní preference, které stále ještě existují de jure. Je to takzvaná ta zásada kupujte americké zboží. Takže tady výslovná preference vůči americkým výrobcům a produktům. Můžeme se k tomu podrobněji dostat, až budeme odpovídat na otázky. A potom také je tady preference vůči malým a středním podnikům, které jsou vlastně nějakou menšinou, tedy nějakou specifickou skupinou v USA. Jde o důležité preference, které jsou předmětem jednání, ale stejně Důležité jsou ty skutečné preference de facto. A k tomu se dostanu, až budeme hovořit o transparentnosti. Jednání spočívá v tom, že chceme zavést rovné jednání pro určitá odvětví, to znamená nediskriminaci v případě veřejných zakázek, které jsou v specifických režimech. To znamená, jde o nějaké federální subjekty, které eh, řeší eh, zadávání veřejných zakázek, jak na státní úrovni, tak na nižší úrovni. V EU máme souhrný režim eh, pro zadávání veřejných zakázek, který platí pro všechny úroveň, úrovně hmm. ústřední, lokální, regionální a tak dále. V USA funguje federální úroveň, proto existují pravidla. A pak se to týká také státních, ale mm, tou dohodou o zadávání státních veřejných zakázek je vázáno pouze několik států, ne úplně všechny. Ostatní veřejné nákupy v rámci USA, v rámci jednotlivých států a měst nepodléhají jednotnému systému pro veřejné zakázky. To znamená, že ty postupy, kterými musíte procházet, se liší podle toho, o jaký stát nebo o jaké město v USA jde. A e, zde se do hry dostává otázka transparentnosti, protože pokud jste malým středním podnikem v Evropě a snažíte se dostat na americký trh, tak je třeba, abyste e, znali pravidla nejenom v Kalifornii a v LA, ale musíte například vědět, jak to funguje v Houstonu, jaká jsou tam pravidla pro eh, veřejné zakázky a ty postupy se mohou opravdu velmi lišit. Takže eh, přínosem eh, transparentnosti je to, že budou známy, je přínosem je to, že budou známy ty různé postupy a tím se odstraní překážky. Dále pokrytí režimu zadávání veřejných zakázek jde o eh, reciproční jednání. Máme tady sice dohodu o veřejných zakázkách v rámci VTO, ale ta má bilaterální reciproční charakter. To znamená, EU a USA už eh, jednali desetiletí o recipročním vstupu na trh. A skutečnost, že tam ale nejsou zahrnuty eh, zakázky na státní nebo městské úrovni, znamená, že že například američtí dodavatelé eh, nemají vstup na některá, do některých zakázek u evropských měst. Na závěr k transparentnosti v mnoha ohledech je transparentnost stejně důležitá jako eh, vyřešení těch skutečných bariér de facto. EU nabízí významnou transparentnost, protože máme jednotný režim, to znamená, eh, v Evropě jsou postupy stejné, bez ohledu na to, na jaké úrovni jsou veřejné zakázky zadávány, ale ve státech tom tak není, v USA. To znamená, díky tomu je americký trh méně transparentní. Jaké to sebou nese výzvy? Výzvy v jednání eh, jsou dány tím, že v podstatě americký vědnávač musí přesvědčit eh, americký stát a, a subjekty, aby se zapojil do jednání. Nemá eh, ten mandát. A zákonodárci v USA nevidí žádný přínos v tom, aby využívali americké prostředky na to, aby dávali pracovní místa eh, zahraničí Evropanům. To znamená, američtí senátoři, kteří řeší veřejné zakázky, je třeba přesvědčit. Nezískají za to žádné hlasy u, svého, u svých voličů. Eh, pak eh, v rámci VTO došlo k rozšíření pokrytí veřejných zakázek, to znamená, ta snadná práce ta už byla odvedena. A byť jde tedy o hlavní ofenzivní zájem EU, tak eh, ta, to sebou nese výraznou výzvu v tom, jak přesvědčit americkou stranu. Jaký je náš výhled do budoucnosti? No závisí to na celkovém balíčku, to znamená na tom, jak pokročíme v ostatních aspektech. Pokud se nepokročí v jiných aspektech TTIPu, tak se nepokročí ani v oblasti veřejných zakázek. Je tady vždy propojení mezi různými tématy v oblasti obchodu. A předpokládá se, že ta dohoda bude takovým živoucím tvorem, protože ten finální text TTIPu bude představovat pouze jednu fázi eh, v procesu otevírání trhu veřejných zakázek. Zlepšení osvědčených postupů v veřejných zakázkách, tam, kde jsou tedy zapojeny státní subjekty a kde mají za to, že to je v jejich zájmu, tak předpokládáme, že ty osvědčené postupy jejich zlepšování bude mít stejný dopad, jako například eh, sjednání té finální podoby textu. Paní předsedající, teď eh, nevím, jak to vidí ostatní. Chcete projít eh, všechny tři prezentace? Vypadá to, že ano. Vidím, že se spousta z vás hlásí s otázkami, protože to bylo velmi zajímavé, ale teď opravdu ještě projdeme eh, ty další dvě prezentace. Barbara má velmi zajímavý životopis, protože pracovala jak ve státní sféře, tak v komerční. Takže děkujeme za to, že jste mezi nás zavítala. Eh, dobrý den, dámy a pánové, já jsem Petros Kusmu, já jsem z Kanady, pokud jste to nepoznali z mého přízvuku. Eh, my jsme z eh, jednotky pro mezinárodní obchodní politiku LSE Enterprise a dnes budeme hovořit o výzvách a příležitostech, které nám TTIP přináší v oblasti ochrany spotřebitele. Cílem naší studie byly tři věci. My jsme chtěli eh, říct, jaké jsou možnosti v rámci regulační spolupráce v rámci TTIPu, potom jsme chtěli vyhodnotit dopady, jaké to má na ochranu spotřebitele a potom jsme chtěli vyhodnotit také dopad na eh, svrchovanost eh, Evropského parlamentu. Dobrý den, dámy a pánové. Já vám řeknu, jaká jsou hlavní zjištění, která vyplývají ze stávajících dokumentů. A sice regulační pravomoci Evropského parlamentu nebudou pravděpodobně dohodou TTIP zasaženy, dočeny. Nicméně je zapotřebí, aby Evropský parlament zajistil své priority a to, že budou mít dopad na tu agendu spolupráce v oblasti předpisů. Filozofie a přístup procesy se liší, takže máme různé možnosti regulační spolupráce. Třetí hlavní zjištění se týká ochrany spotřebitele, to sebou nese jak příležitosti, tak eh, eh, výzvy, nicméně posouzení dopadu bude možné až v okamžiku, kdy celý proces bude zahájen. Něco málo ke kontextu. Proč je v rámci TTIP tak důležitá spolupráce v oblasti vytváření předpisů? Většinou půjde o výsledek zvýšené eh, regulační spolupráce, nikoli v eh, omezení cel a tarifních překážek. Dá se o 45 a my očekáváme, že Evropská unie bude mít 25 eh, až 50 omezení netarifních překážek, což přinese výrazné finanční prostředky. Různé pokusy eh, byly doposud eh, neuspokojivé, protože jsme měli eh, problémy sladit různé regulační filozofie v USA a v EU. Kromě toho nám chyběla konzistentní politická podpora pro podrobnou regulační práci, nebo proces, který je trvalý. A kromě toho zákonodárci se nechtěli zbavit regulační autonomie, svrchovanosti. Um, američané nechtějí, eh, nechtějí připustit eh, vzájemné uznávání. So now when we look Zde eh, vidíte současný návrh Evropské komise. Máte tady tři možnosti. Za prvé, intenzivnější výměna informací a výzkumu mezi eh, zákon, nebo regulátory v USA a v Evropě. Druhá možnost je vzájemné uznávání nebo rovnocenost, eh, což může být vhodné v případě, že politiky jdou stejným směrem, ale ty prostředky na dosažení cílu se liší. Zatím to bylo neefektivnější pro omezení Eh, nákladů. A pak třetí možnost, regulační spolupráce, harmonizace nebo zjednodušení. Otázkou je, zda se zvýší nebo sníží úroveň ochrany. My předpokládáme, nebo z naší zjištění vyplnulo, že by došlo potom ke zvýšení ochrany, zvýšení úrovně ochrany. With regards to how regulatory cooperation will proceed. Jaký bude postup regulační spolupráce v TTIPu? Eh, je důležité si uvědomit, že půjde o živoucí dohodu. To znamená, jakmile budou jednání uzavřená, tak půjde v podstatě o začátek celého procesu regulační spolupráce mezi EU a mezi USA. To znamená, s ohledem na tuto skutečnost, cílem vyjednávačů je zajistit procesy, které eh, umožní dostačující rámec a zákonodárci a vyjednávači musí zajistit, aby tento rámec byl nejenom transparentní, umožňující odpovědnost, ale také účinný. A proto tady máme eh, navržený orgán pro regulační spolupráci, který bude stanovat eh, každoroční priority pro různé, různá odvětví, kde bude vhodná spolupráce mezi USA a EU a to bude představovat hlavní instituční rámec pro regulační spolupráci, pokud bude návrh textu ze strany komise byl vypracovaný komisí přijatý. So now, having covered different options and the... Hovořili jsme o různých eh, možnostech a postupu a naším cílem bylo také eh, vyhodnotit eh, příležitosti jak je to například s regulační autonomií, svrchovaností. Hodně se o tom diskutovalo. Hovořilo se o nižších nákladech díky regulační spolupráci. A z toho bychom mohli mít eh, hospodářské přínosy. Lepší přístup na trh, eh, snížení obchodních nákladů a eh, usnadnění obchodu. Dále to má dopad na mezinárodní obchodní pravidla a normy, což eh, se, řík, což se týká technických norm a regulace. Mohlo by to vést ke zblížení a mít přínosy pro obchodní systém. Za třetí, větší konkurence přinese nižší ceny a větší pestrost zboží a služeb, které jsou nabízeny spotřebitelům. Dále intenzivnější výměna informací umožní více prohloubit spotřebitelské politiky. Předpokládáme, že by potom to mělo dopad také na celosvětové úrovni. Pokud budeme konkurenceschopnější, neznamená to, že budeme hledat jenom eh, společného jmenovatele na nejnižší možné úrovni, ale tak, aby to bylo opravdu přínosné pro nás. Kromě toho to sebou přináší, přináší příležitost dalších externích eh, motorů pro naši politiku. Nicméně nejsou to jenom příležitosti, ale také výzvy. Ve studii jsme se zaměřili na čtyři výzvy, které by to sebou neslo pro ochranu spotřebitele. Za prvé, ehm, máme zde různou regulační filozofii mezi USA a mezi EU. USA jsou EU má obezřetnostní přístup, USA naopak přístup eh, založený na důkazech. Určitá regulační spolupráce možná bude snažší, například intenzivnější výměna informací. To by se pravděpodobně dělo například v chemickém průmyslu. A pak otázku je také najít nejlepší možnosti pro regulační spolupráci a identifikovat vhodné priority. To znamená, jakmile je dohoda uzavřená, tak potom to bude na regulační spolupráce a tedy také na Evropském parlamentu, aby zajistili, že vhodné volby pro spolupráce budou uplatňovány ve správných odvětvích což má samozřejmě dopad potom na ochranu spotřebitele. E, za třetí je třeba zajistit, aby celý proces probíhal správně, to znamená, je zapotřebí mít dostačující instituční rámec, tak aby e, probíhal neustále úsilí o regulační spolupráci a tak jde například o ten orgán regulační spolupráce a ty každoroční priority, to všechno musí být efektivní, tak aby se priority Evropského parlamentu odrážely eh, v prioritách tohoto orgánu pro spolupráci. A za čtvrté je třeba zachovat eh, mm, svrchovanost Evropského parlamentu v oblasti vytváření předpisů. Z návrhu textu komise to vypadá tak, že to tam je, eh, ten orgán pro regulační spolupráci by neměl eh, sám vytvářet eh, pravidla, ale Evropský parlament by eh, věci nakonec ještě schvaloval. So in our study... V naší studii jsme studovali čtyři sektory, které vám stručně odprezentujeme. Za prvé automobilové odvětví, které bude mít velké výhody z regulace, zbližování regulace v EU a USA. Protože evropský automobilový průmysl je druhý největší eh, na světě a v Americe jsou důležité trhy. Je potřeba především řešit náklady na eh, obchod, jako například různé metody testování, různé eh, zabezpečovací prvky ve smyslu bezpečnostních pásů, světel a podobně. Takže oba dva Obě dvě pravidla eh, zahrnují podobnou bezpečnost, ale mají různé procesy. Následně tedy existuje řada oblastí, ve kterých by bylo možné dojít k vzájemnému uznávání. Evropská komise to navrhla v květnu 2014, kde stanovuje dva cíle. Vzájemné uznávání by znamenalo vytvořit metodiku a umožnit regulátorům změřit ekvivalentnost. A za druhé by bylo možné posílit spolupráci mezi EU a USA, tak aby mohly být vytvořeny společné mezinárodní normy. A ta druhá příkladová studie, kterou jsme provedli, se týkala informačních a komunikačních technologií. Zjistili jsme, že tady existují možnosti, slibné možnosti pro regulační spolupráci, nicméně existují problematické oblasti z pohledu spotřebitelů. Spotřebitelé budou mít výhody se zvýšení spolupráce v oblasti elektronického označování, přístupnosti a certifikace IKT. Pokud dojde k regulační spolupráci, tak malé a střední podniky budou šetřit na nákladech a následně se sníží ceny pro spotřebitele. Nicméně, <clears throat> citlivou oblastí jsou údaje. Evropská komise jasně řekla, že nechce vyjednávat o opatřeních týkajících se um, ochrany osobních údajů, nicméně Spojené státy chtějí zakázat určitá opatření. Navrhli to, aby to třeba bylo v kapitole pro elektronické obchodování. A navíc na ně tlačí američtí zákonodárci, aby zakázali deloko, deloko, delokalizační opatření. Nicméně ve vzoru 4 máme určitá opatření pro ochranu osobních údajů, která spočívají v tom, že by obě dvě strany dodržovaly pravidla, které jim nastavují organizace, jich jsou součástí. A závěrem, ochrana spotřebitelů. Tady tedy navrhujeme Evropskému parlamentu, aby zvážil, že TTIP pravděpodobně neovlivní její svrchovanost eh, bude to měnící se dohoda a zdá se, že nebude v nesouladu se stávajícími principy, principy politické a demokratické kontroly. Pokud bude přijat tento návrh, Evropský parlament by mohl sehrávat následující role. Za prvé zabývat se veškerými opatřeními, které vyžadují změnu práva za druhé zajistit transparentnost regulační spolupráce a také kontrolovat priority výročních programů regulační spolupráce tak, aby tedy zahrnovaly jak evropské, tak obecně spotřebitelské priority. Děkuji. Thank you, Děkuji za velmi užitečnou prezentaci. Já jsem si navíc přečetla celou verzi této studie a řeknu kolegům, že všechny tyto dokumenty jsou k dispozici i na internetu. Určitě můžeme přeposlat tisícům lidí, kteří nás kontaktují k této oblasti. A nyní Jacques Pelkmans, který nám odprezentuje svou zprávu týkajících se standardů. Jacques má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, poslanci a poslankyně. Budu hovořit o klíčovým, klíčových stránkách TTIP. Konečně se dostaneme k jádru věci spolu s kolegy a s kolegyněmi. Nejprve pár obecných závěrů a až potom se dostanu do samotného obsahu, který se netýká jenom technických překážek, ale je zároveň velmi technický. Takže Toto je opravdu jádro TTIP a ukážu vám na diapozitivu, do jaké míry to platí. Stalo by se velmi málo, kdyby Spojené státy používaly vzor, ke kterému se chystali. Existuje tam kapitola TBT, která je slabá. Zatímco evropský návrh TBT u TTIP je daleko silnější, a proto je potřeba, aby Spojené státy změnily v tomto postoji, ale nevíme, jak to dopadne. TBT v rámci TTIP vedou k pěti systémovým otázkám, které zmíním a postupně se k ním podrobněji vyjádřím. Za prvé, liší se standardizační systémy, za druhé ISO a ISI nemají příliš širokou, příliš velkou podporu v rámci amerických norem. A za třetí, propojení norem a regulace. Američané používají slovo standard v podstatě pro všechno, ale u automobilu se v podstatě nejedná o normu, ale o právní požadavek. Takže ve Spojených státech často se nejedná o normy, ale o regulaci, byť tomu tak z našeho pohledu říkají. Hodnocení konformity, tam jsou také rozdíly. A za páté, zdali umožnit anebo neumožnit existenci různých norem ve Spojených státech a, a Evropské unii i pro účely regulace. Žeku, poprosíme, abyste... Já se teprve připravuju na ty slajdy. Postupně se k ním proklikám. Takže, pokud jste chtěli vidět, co to je TTIP, tak to vypadá takto regulační rámec je opravdu tím středem a uprostřed toho máme TBT, které jsou provázány na regulační koherentnost, což je kapitola, o které se částečně již hovořilo, ale má to také souvislost se všemi dotčenými odvětvími. Neznamená to, že pro regulace by nebyly důležité veřejné zakázky a podobně, ale toto si myslím, že je opravdu klíčové. Na posledním řádku vidíte, že 56 procent vypočítaného hospodářského přínosu TTIP je kvůli eh, snížení nákladu TBT na polovinu, alespoň tedy podle ekonomických modelů. Tady by se dokonce dalo diskutovat o tom, jestli ty úspory nejsou ještě větší. Co to jsou ty TBT? jsou součástí regulačních překážek a netarifních, netarifních opatření. Jedná se tedy o regulace, standardy a hodnocení konformity. Myslím si, že řešit TBT je teď aktuální. Práce probíhala tam a onehde. V Madridu došlo k samitu EU a Spojených států a nedávno jsme k tomu vydali studii v SEPSu, která se týká horizontální regulační kapitoly a té studii říkáme, že tentokrát tomu bude jinak. V součástí této studie je čtyřstranná příloha, kde máme internetové stránky za posledních 20 let, ve kterých se dozvíte všechno, co v rámci spolupráce proběhlo. A pak tam je odkaz na další 72 stránkovou internetovou stránku, kde máte další podrobnosti. Závěrem bylo, že tato práce neprobíhala systematicky a za druhé, že pokud vyři... že i když řešíme TBT, tak neřešíme pořádně cíle. Dohody TBT ve VTO situaci nevyřešily a vyjednávače na obou stranách to také nevyřeší a následně to nebudou řešit regulátoři a vlastně to ani ze zákona dělat nemůžou. Teď ofenzivní zájmy Evropské unie u TBT. Evropská unie by měla být ambiciozní, protože chce získat úspory. Navíc by to mělo podporovat dynamičnost této dohody. Nicméně jsou tady určité mezery a v tom je problém, to je jasné. Také máme určité defenzivní zájmy, které spočívají ve vzájemném neuznávání standardů. Kapitola TBT je pochopitelně slabá a ve třetí odrážce vidíte čtyři hlavní slabiny korusu. Všechny tyto body máme v návrhu Evropské unie o TBT v rámci TTIP. Kapitola CETA u TBT je trochu lepší než korus, ale pořád nedosahuje na evropské standardy. Co se týče um, hodnocení konformity CETě tam je kapitola 27, která je velkou výhrou pro Evropskou unii a byla velkým pozitivním příjemným překvapením. Takže pokud Spojené státy provedou alespoň tuto část, tak to nebude jednoduché, ale bude to dobré. Tady máme ty čtyři možnosti, o kterých se hovoří, tedy harmonizace technické regulace, harmonizace technických norm, vzájemné uznávání technické regulace a vzájemné uznávání technických norm. U toho třetího bodu tam ještě spadá otázka ekvivalentnosti, o které hovořili kolegové. Velmi málo FTA se zabývá harmonizací technických norem. Dokonce to nedělá ani nafta. A naftu v podstatě můžete brát jako vnitřní trh ve Spojených státech, ale vidíte, že tomu tak není. Možná, že tam je jeden nebo dva příklady z dopravy, ale tím to končí. A z toho důvodu není potřeba od tohoto příliš očekávat. Já jsem vám dal několik příkladů dohod o spolupráci, které vedou k dobrovolnější harmonizaci a pokud budete chtít, tak to můžu rozvést trochu podrobněji. Ve studii, kterou jsem napsal s Petrem Chasem, máme ještě pár dalších příkladů takovéto harmonizace, ale musím říci, že je to těžko dosažitelné. Další možnost harmonizace norem. Tady máme A a B. A hovoří o spolupráci mezi standardizačními orgány EU a USA prostřednictvím ISO a IEC, což pro Američany není tak úplně samozřejmost. Otázka potom je, ale kdo by měl vlastně spolupracovat? Elena Santiago v únoru, což je generální ředitelka Seneleku, opravdu skvělá dáma, která velmi dobře brání naše zájmy, Potom se jí ale zeptali, o jakou spolupráci vlastně jde, protože oni říkají, že tam někčí spolupráce probíhá už 20 let a ona byla schopná poskytnout jeden příklad. Takže zdá se, že, z toho všichni, že do toho se všichni moc nehrnou. Přirozenou evropskou tendencí je spolupracovat třeba s ANSI, s Americkým eh, národním ústavem standardizace. Včera jsme měli v Dánsku velkou diskusi s řadou vedoucích představitelů v této oblasti, ale čím více se o tom mluví, tak tím menší pocit mám, že ANCI by bylo tím vhodným orgánem. Protože normalizačních orgánů ve Spojených státech 9 a všichni připravují mezinárodní normy, ovšem nikoli ve smyslu ISO IEC. Jejich normy se často používají, ale třeba na 100 trzích. Takže já si myslím, že bychom měli stále více jednat přímo s těmi, kteří nejsou součástí ANSI. A následně možná i američané budou mít větší chuť spolupracovat. Potom máme také dražďanskou a Vídeňskou dohodu, v rámci kterých ISO a evropské standardy rozhodují stejní techničtí odborníci a Spojené státy by k tomu měly přistupovat stejně. Pokud se nám je podaří přesvědčit, bude to skvělé. Vzájemné uznávání regulačního modelu asi není úplně vhodné, protože v Americe by prostě nebylo možné u TTIP zajistit zásady našeho volného pohybu a myslím si, že nemá cenu vytvářet zvláštní režim. Nicméně byl by tady k dispozici ekvivalent a já bych vám řekl pár podrobností k tomu, jak to funguje, jaký je rozdíl mezi vzájemným uznáváním a ekvivalentnosti. Já jsem to tady úplně nerozvedl, ale pokud budete mít otázky, tak rád odpovím. A potom, další problém, vzájemné uznávání norem. Tady vidíte hnedka na začátku, že říkám, že se to nemá dělat. Abych to vysvětlil, tak bych vlastně vám musel ukázat, jaké různé sekundární zájmy působí na těch devět amerických normalizačních orgánů. Oni mají normy, které už se používají ve všech, eh, nebo v mnoha zemích. 400 podobných norem v podstatě už teď máme v právní úpravě. Takže, když říkáme, že Spojené státy neuznávají ISO a IC, tak to v podstatě znamená, že jejich standardy už jsou uznávány po celém světě, včetně Evropy. Takže nemůžeme jenom jim říci, že mají používat ISO a IEC. Oni už v podstatě mají své modely, které fungují v různých, včetně evropských trhů. Dalo by se to vyřešit několika různými způsoby. Není dobré k tomu přistupovat eh, dogmaticky z krátkodobého pohledu, možná bychom měli být dogmatičtější u ISO IEC později a také by Evropská unie měla vyžadovat více flexibility od Američanů. Ve Spojených státech máme oběžník USOMB A119, prostřednictvím kterého v podstatě se normy přetavují ve Spojených státech do zákonu. A to by se dalo propojit TTIP, přeskoumává se to a Evropská unie v tom má své zájmy. Mohl bych rozebrat jednotlivé možnosti i na evropské straně, co by tedy Evropa mohla chtít po Spojených státech a jak my bychom mohli víc vstřít Spojeným státům v jiných oblastech, ale pustím se do toho pouze, pokud to po mně budete chtít. Teď, co se týče hodnocení konformity, tak tady si uvědomujeme, že máme problém především v oblasti elektrického inženýrství a strojírenství. Máme problém s organizací OSHA, což je regulátor ve Spojených státech, který má na starosti v podstatě bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pracují dosti extrémně a myslím si, že by se spousta věcí ve prospěch EU změnit. Potom já jsem psal také brief k, ke strojírenských oblastech tém eh, pro tento parlament tady vznikají problémy s eh, konkurováním. V tom smyslu, že Evropská unie by měla vyžadovat eh, volnou volbu mezi těmito NRTL a kromě toho bychom si měli trvat na tom, aby se neduplikovaly testy, což často probíhá. A za třetí, že je potřeba zajistit eh, disciplínu UUL a zabránit zneužívání dominantní pozice na trhu, protože jsme se setkali s několika případy extrémního nárůstu cen. Stávající příklad je možná ještě lepší. CETA má lepší dohodu o vzájemném uznávání. My ji tedy máme se Spojenými státy, ale kvůli OSHA selhala, především v oblasti strojírenských výrobků a elektroniky. A měli bychom to rozšířit na řadu sektorů, například eh, třeba lékařských přístrojů. My jsme se to pokoušeli a zatím to selhalo. Co se týče regulační spolupráce v širším slova smyslu, tak tady také určitě vidíme určité přísliby. A provedli jsme studii k tomuto eh, z roku 1998 MRA a zjistili jsme, že u tří ze šesti sektorů, kde to nefungovalo, to bylo kvůli tomu, že tam přestože to selhalo, tak tam fungovala na nějaké měkčí úrovni regulační spolupráce. Ano, dohody jsou vždy lepší, ale třeba u zdravotnických prostředků a, a léčiv můžete mít určité pokyny, které se přijímají dobrovolně do vnitrostátního práva. A pokud to provedou všechny členské státy, tak tam už nejde o obchodní vyjednavače, ale o <clears throat> zákonodárce, kteří si věří a následně tedy přijímají tyto pokyny do svého vnitrostátního práva. V TTIP, v TTIP bychom měli zajistit, aby tedy přijímali tyto pokyny do vnitrostátní právní úpravy identicky. A tam by se potom dala ušetřit spousta nákladů. Regulační spolupráce je tedy lepší, než by se zdálo ale musí být naplněno několik podmínek a zásad lepší regulace. Takže předtím, než vám poděkuji za pozornost, mám ještě pár konkrétních informací. To mi zabere jenom pár, jenom minutu. Spojené státy by se měly více účastnit norem ISO iec ale v momentě, kdy to řeknete, tak zároveň musíte uznat, že devět normalizačních orgánů si po desetiletí vytvářela velmi silnou mezinárodní pozici a jsou respektovány ve světě, včetně Evropy. Takže ano, v dlouhodobém pohledu by se dali propojit s ISO IEC, ale teď hned to nepůjde. Například, když se vyrábí letadla, tak EASA musí certifikovat bezpečnost tohoto letadla na základě amerických norem, to ale často dělá řadu těchto amerických norm používají evropské země. <clears throat> Kromě toho také máme standardizační výbor Evropská unie Spojené státy pro součástky pro letadla, kde zase máme spoustu evropských techniků, kteří souhlasí s americkými normami. Takže ano, chceme sice přejít k ISO IEC, ale musíme uznat také zájmy druhé strany. Teď eh, normy v zákonech ve Spojených státech z poloviny byly vytvořeny těmito devíti normalizačními orgány a ty jsou pro nás důležité. Na ty se musíme zacílit, jestli chceme, aby TTIP byla pro nás užitečná. Je potřeba, aby obě dvě strany ustupovaly a já jsem v tom dokumentu uvedl, kde by mohly. A to platí jak u norem, tak u hodnocení souladu. A poslední věc, kterou chci říci, je, že Evropa by neměla zapomenout na to, že v řadě evropských oblastech podle nového přístupu máme eh, sebedeklaraci, teď se tedy tomu říká nový legislativní rámec. V těchto sektorech Spojené státy by také mohly přijít se stejnou zásadou. Někde to jde, zatímco jinde to nepůjde. V roce 2008 Evropská komise navrhla OSHA třeba to, že my bychom mohli na základě sebe prohlášit, vlastního prohlášení působit na americkém trhu. Pak se to dva roky hodnotilo. Byly vydány velmi podrobné hodnocení dopadu, včetně různých testů. A výsledkem bylo, že OSHA to odmítli přijmout a to z toho důvodu, že existují určité mezery v našem systému vlastního prohlášení. Takže i my bychom se o toto měli postarat, protože kdybychom ve vlastním systému bývali neměli slabiny, tak američané by na to byli přistoupili. A následně bychom měli daleko menší náklady na TBT u strojních zařízení. Vývozy těchto strojních zařízení do Spojených států jsou daleko vyšší objemově než automobily a chemikálie dohromady, takže to je oblast, kterou se opravdu musíme zabývat a musíme eh, ji pojednat úspěšně. Děkuji. Teď tady máme tři hlavní vyjednávače z komise. Lina Lorelai, která má na starosti duševní vlastnictví a zadávání veřejných zakázek, pan Depenik, tarifní vyjednávání a Pablo Nera, zase z tarifních a netarifních jednání, kteří nám pomohou odpovědět na určité otázky. Předtím ovšem, než na to dojde, tak projdu všechny naše členy poslance. Eh, já nevím, ale měli jsme 7 tisíc e-mailů a tím to nekončí, nejsou všechny stejné. A já bych ráda vysvětlila některé argumenty s jednodušeným jazykem. Takže, kdyby bylo možné, můžeme se vyhnout žargonu? pokud by se jednalo o zkratky, tak ty musí být vysvětlené, ale i v té prezentaci, kterou jsme teď viděli, je jedna zkratka, kterou mi experti nemohli vysvětlit. Takže vím, že je to těžké. Prosím vás, ale snažte se eh, mluvit srozumitelně, to je zásadní. Andra Šváb má být prvním řečníkem, ale ten tady není, takže Evelyn Gebhardt. Mm, děkuji. No, vy jste za mě řekla jednu věc, kterou jsem chtěla říct i já. Eh, prostřednictvím dnešní diskuze, která eh, je vysílána také na internetu, to znamená, že ji mohou sledovat také naši občané, tak opravdu bychom měli hovořit jazykem, který je srozumitelný pro naše občany. Eh, je tam spousta zkratek, a pokud kromě toho ještě nejste rodilým mluvčím, eh, nemluvíte anglicky, tak možná vůbec není pro vás možné pochopit, co tady zaznívá. A podle mě to je opravdu škoda, protože takto vyjde na zmar spousta informací. Vím, že to je těžké pro ty, kteří se velmi intenzivně tímto tématem eh, zabývají, ale je opravdu důležité, abychom se o to aspoň pokusili, zejména v budoucnosti také, aby lidé opravdu pochopili, co chceme říci. Mám spoustu otázek, ehm, udělám jenom takový výběr z nich, protože jinak bych zabrala celý čas, který mám k dispozici. A musím říct, že čím více toho slyším, tím více otázek mám. Možná to je problém. Já jsem poslouchala to, co říká pan Pelkmans eh, o vzájemném uznávání, že ho nepodporuje, což vítám, protože právě s tím se měla spojeno spoustu problémů a diskutovala se o tom také velmi živě, eh, když jsme hovořili o směrnici o službách. Když jsme hovořili eh, o to zásadě mm, země původu, za to tam chceme nebo nechceme a tak dále. A také ta oblast ekvivalence, což je myšlenka, kterou bych chtěla znovu dát do pléna, zda bychom ji nemohli trochu jasněji nastínit, co vlastně máme na mysli, když hovoříme o akvivalenci. Nějaký jeden jednoduchý konkrétní příklad, abychom skutečně mohli pochopit, co to znamená akvivalence, co se tím má na mysli. Dále jsem se chtěla zeptat na. A teď bohužel si nepamatuji jméno, ale když se hovořilo o regulační spolupráci, zapomněla jsem jména řečníků, a o otázce ekvivalence, tak eh, bylo řečeno, že jde spíše o to zvýšit úroveň norem. Já bych tomu ráda věřila, ale abych tomu mohla uvěřit, tak bych potřebovala slyšet ještě další argumenty, další příklady, jak bychom toho mohli dosáhnout, protože spousta e-mailů, které dostávám i já, tak eh, říkají, máme strach z toho, že eh, vysoká úroveň ochrany, vysoká úroveň těch norem, standardů, které máme, bude snížena. A pak eh, jsou to také konkrétní prohlášení teda o tom, jak bychom toho měli, mohli dosáhnout. Když například u zdravotnických prostředků existují obrovské rozdíly mezi EU a USA, pokud jde například o požadavky na kvalitu. To znamená, co se v konečném důsledku nakonec prosadí. A na závěr třetí otázka. Těch otázek jsem měla opravdu spoustu, ale vybrala jsem jenom tři. Za třetí, eh, veřejné zadávání zakázek. Zaznělo, že v EU máme evropská pravidla, máme vnitřní trh, všechno je upraveno jednotně. Pro USA to neplatí, protože jednotlivé státy mají vlastní úpravu. To je pravda, ale ne úplně. Protože i v evropském právu máme spoustu ustanovení, kdy říkáme, že v případě výběrové řízení to ponecháváme na členských státech, které si mohou vybrat, zda některá kritéria uplatní nebo ne. A vím, že například v Německu spolková vláda ponechává svobodu spolkovým zemím eh, uplatňovat nebo naopak neuplatňovat některá kritéria. To znamená, ta jednota evropského trhu, tak jak se o ní hovořilo, eh, není úplná, je třeba to relativizovat. A v této souvislosti jde také o kritéria, která se týkají původu, kvality, což jsou, jaké jsou předpoklady, tarify a tak dále. Jak zajistíme, že v této oblasti, když říkáme, že odstraníme překážky, tak eh, ty překážky, které jsme si přáli eh, v EU a, které se týkají kvality, které jsou pro nás žádoucí, tak jak zjistíme, aby tyto bariéry nebyly odstraněny nebo nebyla snížena ta úroveň ochrany? Každému přidělím minutu pouze. Omlouvám se, protože jinak eh, nebudeme mít čas na odpovědi od expertů. Vím, že je to nabité. Andreasi. Paní předsedající, úvodem bych chtěl trochu protiřečit tomu, co říkala paní Gepard. Eh, v evropské legislativě to není tak, že by členské státy měly velký prostor, proto se eh, to, co říkala paní Gabar, prostě neplatí. A pak také ten argument, že v USA je situace taková, jak právě bylo řečeno, že máme federální úroveň a ta má velkou část veřejných zakázek, což je pravda, a proto je trochu škoda, že nedosáhneme tak velkého objemu, ale ty 4% HDP nejsou špatné. A mám otázku, na řečníka. Můžeme vycházet z toho, že po určitých desetiletích, kdy se dostaneme na tu federální úroveň zadávání veřejných zakázek, takže bychom dosáhli průlomu i u některých jednotlivých států, protože ten náš systém by se už nějak etabloval? Nebo si myslíte, že dlouhodobě mm, to nebude možné, že zůstaneme pouze na té federální úrovni? Děkuji. Dan Dalton. Dan Dolson, Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím mluvit co nejrychleji. Co se týče zadávání veřejných zakázek a ten eh, subfederální problém, jak máte představu, že je přesvědčíme o tom, aby na to šli? Jaké části tý typu jim můžeme jaksi prodat, abychom je postrčili tímto směrem? Říkáme, že se jedná o volný hop obchod eh, to je problematické. Buy America doložka povzbuzuje vytváření místních poboček. Malé střední podniky to dělat nemohou, ale to je svůdný argument které, pro ty, kteří si chtějí ponechat takovéto doložky, tarify. Měnili, mluvili jste o omezeném potenciálu růstu. Ale co se týče spotřebitelských cen, tam jsou velké rozdíly. Dejme tomu eh, iPad je o 100, 140 liber levnější tam. Nemyslíte si, že by se mohlo jednat o další stimuly, kdybychom mohli eh, dosáhnout nějaké dohody? Budeme mít další kolečko, já se k vám ještě dostanu Dito. Děkuji i já bych ráda poděkovala panelistům za prezentaci a za, za nadšení, s eh, kterým mluvili o TTIPu. Já jsem velice ráda si vyslechla potvrzení eh, toho stanoviska, že naše pozice, pozice tohoto výboru je správná. Dále klíčové zájmy EU a také vítám závěry, že GPA eh, není dostatečné a že bychom měli zajít dál. A k tomu, co teď říkal Daniel, co můžeme udělat, abychom přiměli k tomu, aby, aby americké státy se začlenily těchto vyjednávání. Takže to je možná otázka na komisi, jestli jste udělali něco tímto směrem a co můžeme dělat my, jakožto členové parlamentu. Můžeme, mm, dejme tomu, zorganizovat eh, schůzku eh, s radou guvernérů, abychom jim vysvětlili, jaké jsou zájmy EU v tomto ohledu. K tarif, stvům a překážkám, bariérám. Souhlasím s vašimi závěry a také souhlasím s tím, že je to jak si třešinka na dorku, takže se musíme zaměřit na odstranění technických bariér, dále regul, regulátoři a také jak si ta živá dohoda. Eh, nemůžeme to udělat přes noc. Možná, že se nám to podaří zvládnout do budoucna a eh, je to velice zajímavá diskuse, paní předsedkyně. Víte, mohli bychom to ještě zopakovat do budoucna. Prosím, snažme se držet otázek na adresu panelistů. Já vám do toho nechci skákat, nechci tady krátit diskusy, ale možná se k tomu vrátíme, ale v tuto chvíli je dobré skutečně klást dotazy. Denis tady není, Pascal. Jenom velice rychle. Já eh, nemám vyloženě otázku. Já mám pocit, že Dita teda hovořila o entuziasmu, ale myslím si, že když z entuziasmu se stává propaganda, tak z toho mám strach, takže moc tedy nechci klást otázky a jenom si nechám svůj názor k tomuto tématu. Na názory bude tě dost času. Filip Žuven. Děkuji. Za prvé, když se podíváme na čísla Evropské komise, tak vidíme, že Spojené státy jsou protekcionistické u svých veřejných zakázek. Oni nám řekli, že 32% veřejných zakázek ve Spojených státech je otevřený trh a v Evropě je to 95%. Je to protekcionismus? Můžeme potvrdit odborník tato čísla? bylo řečeno, že obě dvě strany jsou připraveny postupovat transparentně a zároveň slyším, že Evropská komise nám dává informace prostřednictvím písemné dotázky, že čísla Spojených států uh, se týkají pouze roku 2008 a co se týče otevřenosti veřejných zakázek, tak tomu čísla od roku 2008 nedáváme. Eh, souhlasíte odborníci s tímto? Na jednu stranu říkáte, že američané budou střícnější, na druhou stranu ale přijímají protekcionistické zákony navíc, třeba zákon Grow America, tak by mě zajímalo, co si o tom myslí odborníci. A teď, co se týče Evropské komise, tak setkal jsem se s paní Malstrom, která řekla, že tady máme červenou linii v tom smyslu, že eh, máme nesymetricky otevřené trhy veřejných zakázek. A odpovědi, kterou nám nedávno dali na naši otázku, komise vysvětlila, že činili všechno proto, aby posílili otevřenost trhu um, veřejných zakázek, že se to zvýší z 85 na 95 a u zemí, které by se týkaly TTIP a pro podpis této dohody bych nebyl úplně, a to z toho důvodu, že se dozvídám stále více informací, které mě v tom brání, ale možná mě přesvědčíte. Ana Maria. Než zavřetneme do technických otázek, tak máme tady politický problém. Je tady diskuse o skutečném jádru věci. Vidíme, že leitmotiv toho, co říkáte, je, že je tady nedostatek jaksi pokroku na straně Američanů je tam neochota jít směrem globálních standardů, jak v zadávání zakázek, tak v konvergenci standardů a také regulační konvergenci. Takže je to skutečně problém posílení naší vyjednavací pozice spíše, než klást nějaké červené linie eh, komise. Pokud by nemělo jít o vzájemné uznávání, tak vy vlastně vlastně říkáte nej tímto směrem, ale co jiného tady máme? Spolupráce mezi standardizačními orgány, to by mělo nějak fungovat do budoucna, jak? Měly by se jednotlivé sektory sejít a promluvit si o společných standardech, alespoň do budoucna? A pokud ano, tak o jaké sektory by se mělo jednat? Nicméně klíčová otázka pro mě je, jakým způsobem můžeme překlenout mm, tu propast mezi tím, co říkáte a mezi veřejnou diskusí, která je úplně jiná. Vy jasně naznačujete, že legislativní suverenita EU parlamentu není v ohrožení, že máme tady tuto transparenci a jdeme tímto směrem. Ale my musíme prokazovat jednotnost na plenárce. Já se omlouvám, Vicky, kdy došlo k selhání, kdy jedna velká frakce něco odsouhlasila na, ve výboru a pak uh, se toho nedrželi. Na to nestačí minuta. Prosím vás, a nemějte na jednom uh, slajdu OŠU, CETu, uh, KORUS, uh, HBS, mluvíme k občanům Evropy a ti nerozumí tomuto jazyku. Tak ještě řeknu, kdo tady je. Nikola Dante, Lisle Jakansara, Jens Nielsen, paní Ožije a paní Olga Fehnalová. My se skutečně snažíme získat nejprve otázky a možná, když to protáhneme na další diskus, tak to prostě protáhneme na další diskuse. Nikola. Děkuji, já se budu snažit být opravdu stručný. A sice už eh, při spoustě setkání jsme říkali, že nechceme snížit evropské standardy, evropské normy za prvé. Za druhé, chceme mít ambiciozní typ a za třetí, a eh, to je to, o čem hovoříme dnes, a to je regulační spolupráci a sice, že představuje tu část, která je opravdu nejdůležitější součástí typu, nebo může přinést největší přínosy. A já nevěřím těm číslům 57% přínosů ta čísla jsou velmi rozdílná, ale bez ohledu na to, jakou číselnou hodnotu to bude mít, tak právě tato část regulační spolupráce může přinést velký přínos ekonomie, ekonomice a zejména malým a středním podnikům. S ohledem na tato fakta, ale všichni dobře víme, že v obchodní dohodě není možné vyřešit všechny regulační otázky ani pro následujících deset let, ani za deset let. A já bych chtěl pochopit, jakou metodu můžeme použít pro to, abychom měli dohodu, která bude mít tendenci nás zbližovat, sjednocovat, tak abychom měli určitou regulační spolupráci v následujících letech, protože to, co je klíčové, to, co bychom měli pochopit, je, co v rámci té dohody můžeme definovat jako metodu nejde o dohodu o všech věcech, protože předpokládám, že u některých věcí eh, se dohodneme snadno, ale u některých témat eh, dohoda snadná nebude. A v takových případech, eh, kdy ta regulační, regulační přístup je velmi odlišný, tak je obtížné najít dohodu. Lisa? Paní předsedkyně, je jasné, že TTIP může být takovou interní pobídkou pro uvolnění národních blokád. A toho se lidé bojí. Dejme tomu v hornictví. Tam je problém, že národní legislativa zohledňuje ekologii. Proto je tady poukaz na standardy v národní diskusi nesmírně důležitý. Dále mluvilo se tady o letadlech. Pokud tomu dobře rozumím, tak ty standardy pro letouny jsou přísnější v USA než v Evropské unii. Můžete nám říci něco o tom, jakým způsobem posílit tyto standardy v souladu s touto smlouvou? Já si myslím, že to je důležité pro národní diskusy. Jens Nilsson. Děkuji mnohokrát. Ano, souhlasím s panem Dantym, když říká, že v případě této dohody musíme mít mechanismus, kdy budeme spolupracovat na regulatorních otázkách, také na otázkách eh, spotřebitelských sazeb, ale mně jde především o zadávání veřejných zakázek. Jak Evelyn říkala, je pravda, že máme novou směrnici, která platí pro všechny členské státy, ale je tady určitý manevrovací prostor pro regiony, ale pro určité odchylky. Je to sice malé, ale existuje to. Ale co mě trápí, jestli v USA mají jiná řešení. Dejme tomu, že budeme spolupracovat s jedním státem ve Spojených státech, tak tam to bude jiné, protože oni mají ta regulační pravidla nastavená jinak. A zdá se, že právě to je problém. Takže otázka je, jestli Spojené státy jsou připraveny dělat cokoliv, aby zprůhlednili vlastní systém, aby legislativa mohla pokrýt jednoduše celou zemi. Děkuji. Děkuji, pokusím se to říct rychle. Už nám dlouho říkají, že u této dohody jde o to, abychom vytvořili možnost společných norem. A teď jsem ráda slyšela, že standardy se neřeší obchodními normami, ale prostřednictvím standardizačních orgánů, takže by neměly být zahrnovány do rozsahu působnosti této dohody. Potom jsme si kladli otázky nákladů ochrany eh, spotřebitelů životního prostředí a technických bariér. No pochopitelně náklady, to je pertinentní otázka, ale konec konců přijímáme tato ochrana opatření, protože to také má sociální a ekologickou přidanou hodnotu, eh, se kterou by se nemělo eh, obchodovat. Takže když vidím v té analýze, že se soustředíme pouze na náklady, tak jak se potom má řešit otázka, že když se podíváme na tyto smlouvy, tak my máme pocit, že to sníží naše standardy a přitom oni říkají, že je zvýší a já to nevidím, že by to bylo podložené. A potom hovoříme o fragmentaci evropského eh, jednotného trhu. Ten americký je možná ještě daleko více fragmentovaný v některých oblastech než ten trh evropský vidíme, jaké to může mít dopady na, zakaz, na zadávání veřejných zakázek. Filip Živán o tom hovořil. Je tam veliký rozdíl mezi USA a EU. Jak zajistit, abychom se nedostali do stejné situace i jinde, aby tedy nebyly spo... evropské normy v Americe a zároveň američané mohli působit tady? Olga Schillever. Olga? Okay. Já mám jednu velice krátkou otázku. Eh, děkuji za prezentaci a v tom závěrečném slajdu jedné, jedné z nich se mluví o závěrech eh, a je tam uvedena věta EP eh, e regulatory sovereignty is unlikely to be affected by TTIP. Já bych se chtěla zeptat na to slovo unlikely, co vám bránilo k tomu vyjádřit se jasněji. Děkuji. clear question. Dan. Jasná otázka. Děkuji, Dan. Také jasná otázka, regulatorní otázka, jak budeme Eh, rozlišovat mezi těma, kde nemá cenu dělat eh, různé režimy, dejme tomu v automobilovém průmyslu, ty crash testy a, pak, eh, a tak dále, a pak v dalších oblastech, kde to má logiku, dejme tomu v potravinách, kde máme zásadně odlišné názory na, dejme tomu GM a výkrm kuřat a podobně. Ještě některé skutečně krátké otázky. V první prezentaci jste říkali, že jsou to ty malé podniky, které budou těžit z otevřenosti veřejných zakázek. Existuje nějaká analýza historická, která by mohla podložit toto prohlášení a dále v druhé prezentaci jste naznačili, že je důkaz o tom, že dojde k posílení standardu. E, já se chci zeptat, na základě kterých historických analýz je, je toto založeno, Žaku, také některé zajímavé analýzy můžete dát um, poznámky na každou stránku, aby byly vysvětleny všechny akronymy. Dále se uváděl ve své prezentaci že eh, SHEC cíle nejsou problematické, čili pokud tomu dobře rozumím, tak to je bezpečnost, zdraví, ekologické a spotřebitelské otázky nejsou problémem, takže zase můžete na to podložit důkazy. Poslední věc, obecnějšího charakteru. Tyto materiály budou k dispozici veřejně, ale veřejnost chce nezávislé stanovisko, nechtějí vidět, jak evropské instituce produkují naše názory. Takže já se podívám na materiály, které vyprodukovali zástupci parlamentu s tím, aby bylo uvedeno autorství. Aby bylo jasné, že toto je něco, co patří třetí straně a ne předmětem našich vzájemných diskusí. Komise, chcete se vyjádřit vůbec k těmto otázkám? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem koordinátorem regulatorní skupiny T-typu. K jednotlivým otázkám můžeme potvrdit, že skutečně nejde k ponížení standardů. V textu je to vyjadřeno explicitně a pravděpodobná konsekvence práce je, že, k ochraně, že ta ochrana posílí naopak. Příklad. Jednáme o vzájemném uznávání inspekcí výrobných zařízení pro zdravotnická zařízení a prostředky. Toto je prováděno prostřednictvím auditů, které organizuje jak Evropská unie, tak FDA z USA a výsledkem může být možné zlepšení práce našeho inspekčního systému a také pokud uznáme americké kontroly a oni naše, tak budeme mít více zdrojů pro investice do rizikovějších invektiv, eh, aktivit a v zemích, které nemají takovou ochranu. To samé pro automobily. My jsme identifikovali tři oblasti, kde může dojít k zrychlené harmonizaci což znamená, že budeme pracovat směrem harmonizovaných standardů, které pochopitelně nemohou být nižší eh, v jedné nebo v jiné zemi. Z technického, právního a politického hlediska to není možné, není to schudné. Není jediný regulátor, který během 300 hodin vyjednávání by naznačil ani sebe méně, že by mělo dojít k de minimis ochrany. My jsme vydali v našich materiálech eh, to tak, že nikdo as nemůže podezírat ze snižování standardů. My zcela souhlasíme se závěry zprávy, kterou jsme viděli dnes, jak pana profesora Pekmasa, tak oblasti ochrany spotřebitelů. To je založeno na faktech. Jsou to správné informace. Diskuse musí být založena na faktech a ne na o, eh, jakýchsi usvědčování. Příklad. Nedávno jsme viděli tvrzení, E-labeling, e-označování, to je jedna z našich představ, kterou jsme v technologickém sektoru uvedli, může nahradit označování potravin, jako dejme tomu kuřecích stehen. Komise něco takového nikdy nenavrhla. Dokonce jsme explicitně subjektů, který to má na svědomí, uvedli, že e-labeling platí pouze pro případy, kdy eh, je zařízení informační technologie, kde existuje display, z kterého můžete číst informace. Potřebujeme prostě informované diskuse a ne nějakým způsobem předpojaté. A to je propaganda. A já mluvím o faktech. Kdybychom měli mluvit o fungování a překonání problémů, regulatorní spolupráce nevytváří nový jednotný trh v EU. Žádnou supranárodní instituci nevytváříme. Chceme vytvořit legislativu, která bude fungovat napříč a za hranice. To by mělo fungovat v oblastech, kde máme společný zájem, kde můžeme dosáhnout pokroku. Tam, kde to bude zasahovat příliš daleko, tam nemůže jít o spolupráci, dejme tomu v případě GMO nebo hormonů tam nemůžeme o něčem jednat, protože je tady zásadní nesoulad v názorech. Ale jsou oblasti, dejme tomu u automobilového průmyslu, kde můžeme zohlednit vzájemné uznávání těch pravidel, která jsou srovnatelná. nedejme tomu eh, označení ochrany, kde v jednom případě je to vyšší než ne. V, ve Spojených státech, co pokud jde o emise, tam v některých státech jsou standardy přísnější než v Evropské unii, ale v případě CO2 u nás jsou zase standardy přísnější než v USA. V tomto případě nemůže dojít k vzájemnému uznávání nebo v případě eh, chemických chemických látek, ale jak jsem říkal, tak u automobilů, tak tam by k tomu dojít mohlo. A v neposlední řadě, když mluvíme o tarifech a dalších příkladech, tarify by se neměly podceňovat, dejme tomu pro dovoz eh, automobilu je to 10% pro oblečení, 12% a v, ve Spojených státech můžeme, někde můžeme dosáhnout i 30%. Naštěstí ty iPady USA nejsou levnější z důvodu cla, ale tam je nulové clo, což znamená, že jsou tady důvody, které takovéto věci vysvětlují. Nicméně je to nadále důležité. Takže Mám za to v neposlední řadě, že v celé řadě oblastí, jako například v oblasti standardizace a hodnocení schody, náš přístup a přístup USA jsou velmi různé a budeme na to muset ještě dost pracovat. Děkuji. Thank you. I'm Elina Lornan, I work Elina, I'm yeah. Elina, já vás zastavím na chvilku, Lino. Komise nás určitě navštíví ještě při jiné příležitosti, ale připomínky expertů eh, třetí strany eh, jsou pro nás v tomto smyslu vzácnější, takže eh, bych nejdříve dala prostor jim. A zároveň bych chtěla připomenout všem členům, že ve všech nebo v mnoha otázkách, které se k nám dostávají, se vždy zabýváte tou úrovní, aby nebyla snížena úrovní norem, úrovní ochrany. Paní předsedající, jak jsem řekla, Jack může přijít ještě někdy jindy. Eh, je to komplikovanější spíše u vás. Pan Vulkov, dobře, já budu co nejstručnější. Diskuze k tomu, zda trh EU je dokonalý u veřejných zakázek. Není dokonalý, jsou tady nedokonalosti, eh, máte pravdu, že na to poukazujete, ale Hlavní rozdíl, na který jsem chtěl poukázat, je transparentnost. V tom smyslu, že ustanovení ke transparentnosti se týkají všech eh, veřejných zakázek v EU, ale v USA tomu tak není. U těch veřejných zakázek, které nejsou na federální úrovni, ale na nižší v USA. Dále jste se ptali na to, jaký je dopad takovéhoto jednání Eh, na takového ducha změny v EU. A myslím si, že právě toto by eh, mohlo udržet to tempo změn i v EU. Pak zajištění kvality a norem veřejných zakázek. Další téma. U dohody u veřejných zakázek je požadavek na tzv. performance standards, tedy uh, úroveň bezpečnosti, zabezpečení. Ale nemáme konkrétní normu, na kterou bychom se zaměřili. To znamená, že musíte eh, nakoupit eh, u určité konkrétní společnosti, takzvané designer standards. To znamená, můžete mít specifikaci, kterou je třeba dodržet, a to si nastavíte, na jakou chcete úroveň. Ale neměli by byl jeden, jeden nebo jednotliví dodavatelé by neměli být zvýhodňováni oproti jiným. Eh, další otázka se týkala toho, jak dosáhnout pokroku na úrovni níže než je federální úroveň v USA. Já jsem neřekl, že dnes eh, tam nezapadají státy eh, v USA. 37 jich tam je, ale nejsou tam všechny a není to úplné. Neplatí to pro všechna odvětví. Takže státy nebo města, jako například Chicago, už zahrnuty jsou, ale jde o to, abychom tlačili na větší závazky z jejich strany. Ale nějaký závazek oni už přijali. Ten problém spočívá ale v tom, že v některých státech máte státní zákonodárce, a oni si berou zpátky pravomoc, kterou původně svěřili vyjednávačům, protože eh, ti eh, zákonodárci jednotlivých států v USA chtějí mít věci pod svou kontrolou. Takže to, co tady dělá parlament formou dialogu s takovými to zákonodárci, by mohlo pomoci i v naší diskuzi, v jejím formování. Pak velmi obtížná otázka, která se týkala toho od čeho musíme ustoupit jako EU, abychom přesvědčili USA, jaký má být náš ústupek. No jde o otázku reciprocity. My od něčeho ustoupíme, oni od něčeho ustoupí. Ale otázku je, zda ustoupíme ve veřejných zakázkách. Asi by se očekávalo, že bychom uvolnili další pokrytí, například u um, elektřiny a tak dále. Ale, elektřina už je pokryta, ale e, jiné prvky na lokální úrovni, nebo například stavebnictví, to zatím pokryto není. Takže už poměrně hodně, e, respektive hodně e, oblastí v, e, u veřejných zakázek v EU ještě pokryto není. Takže tady můžeme udělat ústupky. Ale pak můžeme udělat k, oproti tomu také ústupky v jiné kapitole, ale můžeme za to dostat něco v oblasti veřejných zakázek. To je také věc, která může v jednání nastat. Ale TTIP řeší regulační otázky. To znamená, ta reálná práce nastane, až když bude dohoda uzavřena. Není to jenom o samotném uzavření dohody, ale potom o té následné spolupráci. A pak už to není toliko reciprocitě, ale spíše o té regulační spolupráci. Takže například v případě, kdy vy ustoupíte v nějakém tarifu, tak oni ustoupí naopak vám. Barbara a její kolega Děkuji za všechny otázky, je to eh, pro mě taková odměna za naši práci. Já bych ráda odpověděla stručně čtyři otázky a zároveň se tím eh, také dostanu k připomínce komise. Za prvé, předpoklad, že úroveň ochrany spotřebitele bude v podstatě vyšší. Máme tady obezřetnostní zásadu EU, a e, v USA je mm, systém občanské odpovědnosti, který ale také zajišťuje vysokou úroveň ochrany. Posílení úrovně bezpečnosti v rámci regulační spolupráce, tak to vyplývá z možnosti se vzájemně jeden od druhého učit z našich zkušeností. Pak tedy zazněla otázka, která se týkala relativního významu tarifu. Máte pravdu, že tarify hrají a jejich snížení hrají, hrají roli v té typu, ale jejich význam je relativní, protože jde především o tu regulační spolupráci. Pak vaše připomínka k tomu, že naše práce vychází z faktů. My vycházíme eh, z návrhu Evropské komise, a z doposud známé akademické práce. Proč mi říkali, že to je nepravděpodobné, že by byla nějak dotčena svrchovanost Evropského parlamentu? A pak otázka ochrany spotřebitele. No, my to nemůžeme říci teď. Předpokládáme, že tady bude více možností, více příležitostí, ale zatím ta situace nenastala. To znamená, posouzení dopadů budeme moci reálně provést, až se celý proces teprve spustí. Já se pokusím navázat na to, co říkala Barbara a zástupce komise. Děkuji za skvělé otázky. Stručně se vyjádřím ke třem věcem, pan Kusmu. K tarifům, k regulační spolupráci, k tomu, jak bude postupovat a za třetí k otázce proč je tedy nepravděpodobné, že by byla dotčena regulační svrchovanost. Co se týče tarifu, tak eh, pokud by vás zajímaly nějaké konkrétní údaje, tak se odhaduje, že pokud omezíte tarify mezi EU a USA všechny, tak budete mít asi 11% respektive procentní bodu nárůst eh, u HDP. A v USA je to žádná celá 0,4. Takže snížení tarifů a zvýšení blahopitu. Pokud dojde k úplnému omezení tarifů, tak to je jeden předpoklad a druhý předpoklad je, že budete mít důvěru v tento model. Otázka, jak bude pokračovat regulační spolupráce. Naváží na to, co říkala Barbara. V návrhu textu komise se navrhuje orgán pro regulační spolupráci a spousta práce by měla probíhat po uzavření dohody. A viděli jsme podobná ustanovení, například eh, dohody o volné obchodě mezi eh, Koreou a EU nebo s Kanadou. Tam jsou různé sektorové pracovní skupiny, které byly zřízeny, jsou zapojovány profesní asociace do práce harmonizace eh, různých norem. A jsou tedy různí koordinátoři kteří by mohli potom řešit případné spory. To znamená, bude to záviset na tom, jaký rámec vytvoří vyjednávači a jak ten orgán pro regulační spolupráci bude fungovat, jaké priority bude stanovovat. A pokud proto bude velká politická vůle, tak můžeme očekávat poměrně velkou regulační spolupráci. Ale než budeme moci konstatovat, jaké to přinese benefity, tak k tomu je zapotřebí, aby uběhlo několik let. Potom věc, které se vyjadřila Barbara, a sice jak bude dotčena svrchovanost parlamentu, tak nemáme konečný text, nemůžeme být tedy stoprocentně přesní, ale za prvé návrh textu komise navrhuje, ten orgán pro regulační spolupráci, který nemá žádnou pravomoc vytvářet pravidla, což je pro Evropský parlament poměrně důležité. Znamená to, že nepřijdete o svou svrchovanost, to znamená, eh, jakékoliv doporučení tohoto orgánu musí být eh, v konečném důsledku ještě schváleno parlamentem, musí projít přes parlament. Kromě toho jsou v textu komise ještě různé pojistky pro okamžiky, kdyby si Evropský parlament přál vyšší úroveň ochrany, tak eh, Eh, jsou tady pojistky v případě, že se týká eh, veřejnosti. Takže nejenom, že ten orgán eh, nemá pravomoc vytvářet pravidla, ale pak jsou ještě v textu další pojistky, které by měly zajistit regulační svrchovanost Evropského parlamentu. Nicméně stojí za to zmínit, že by bylo vhodné ještě tuto věc zkoumat v okamžiku, kdy budeme mít už konečnou podobu textu, tak aby naše odpověď byla opravdu přesnější. Thank you very much. Děkuji. Já odpovím na dvě otázky. První paní Gebhardt o ekvivalentnosti. Na to mám následující odpověď. Ekvivalentnost se používala. V rámci dohody o TBT u VTO je to používáno, ale málo. Z roku 1998 máme veterinární dohodu o ekvivalentnosti. Z roku 2009 máme leteckou dopravu a biostandardy ty se také blíží ekvivalentnosti. Pokud vím, tak průmyslu se to nenavrhuje, uvidíme ale, jak to dopadne s automobilovým průmyslem, protože tam zatím zpráva není k dispozici. Ekvivalentnost znamená v podstatě vzájemné uznávání. Ale je v tom menší rozdíl. A já se pokusím vysvětlit, v čem ten rozdíl tkví, tak aby se to nepletlo. Co se týče ekvivalentnosti, tak dovozce, dovozující země rozhoduje, Zatímco u ekvivalentnosti můžete vyvážet na základě interních pravidel. Takže ekvivalentnost je trošku restriktivnější. Pokud by na základě tohoto systému Evropská unie dovážela ze Spojených států, tak by mohla rozhodovat individuálně, to znamená přístup pozitivního seznamu. Vzájemné uznávání má negativní seznam, jinými slovy všechno může, pokud tam není výjimka a eh, u ekvivalentnosti je to naopak. Nicméně existuje tam několik dalších podmínek. Čili cíle jsou stejné, no, zachování bezpečnosti a ochrany zdraví, ale kromě toho tam jsou ještě i konkrétní podmínky týkající se třeba těch veterinárních léčiv. A kromě toho u veterinárních léčiv se říká, že obě dvě strany musí vynaložit ekvivalentní péči. A to by třeba mohlo platit i pro zdravotnická zařízení, o kterých hovořil Ferdinando. Tady by možná ekvivalentnost šla. Používalo se to i u služeb. Na vnitřním trhu jsme dosáhli něčeho, co se tomu velmi blíží. Probíhalo vzájemné hodnocení Máme tady na to odbornici paní Gebhardt a v podstatě tam jsme se dopracovali k tému systému. Ekvivalentnost tedy půjde, šla by, je to složité, to může být naším cílem. Otázkou ovšem je, jak zajistit bez otevřeného systému vzájemného uznávání tohoto dosáhnout v dohodě se Spojenými státy. S tím, že možná tam by bylo potřeba specifikovat zvlášť jednotlivé sektory. Takže jsem tak napůl optimista. Teď italská otázka, ta italština byla tak jasná, že jsem ji rozuměl. Děkuji. Ty návrhy vám můžu rozebrat podrobně, nicméně v této oblasti potřebujeme čas a trvalo by mi 20 minut, kdybych to měl všechno vysvětlit. Navíc to máte všechno v tom dokumentu. A jsem velice rád, že Evropská komise souhlasila s tím, že jsem odvedl slušnou práci v té studii, ale kdyby měl probírat ty technické návrhy, tak by mi to tady trvalo šíleně dlouho. A pokud mě paní předsedkyně ten čas nedá, tak vás prostě odkážu na druhou polovinu té studie eh, s eh, poznámkami pod čarou. Je tam hodně podrobností. Je tam řada návrhů na otevření trhu jak na straně Spojených států, tak EU. Pokud bychom měli jenom jeden produkt u stále spolupráce, tak v podstatě by to mělo být navázáno na eh, programy v rámci té dynamické dohody. To by mělo být možné, ale zase jenom odkazuji na ten dokument, kde máte všechny podrobnosti. Já jsem chtěl, abyste měli čas na další otázky, ale v podstatě teď máme další program na pozadu jednání, který vím, že vám velmi leží na srdci. A, a určitě bychom nechtěli ubírat čas, takže nebudu žádat zástupce komise, aby teď vystupovali, ale požádám případné, případně poslankyně a poslance, aby mě řekli, jestli k tomu budeme mít potřeba další zasedání. Předpokládám, že asi ano. V mezičase všechny tyto dokumenty zveřejníme, budou k dispozici pokud jsou k dispozici, tak vám řekneme, odkud jsou. A jenom poprosím o revidovanou verzi konečné prezentace, tak aby na první straně byly vysvětleny všechny zkratky. Poprosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si chtěl vzít slovo a chtěl jsem říci, že vyjednávací tým Evropské komise je k dispozici Rád vás bude informovat o jakýchkoliv vývojích, jak se budou postupně a, objevovat, takže můžete sledovat soulad vyjednávání s evropským právním rámcem a můžete tedy naplňovat svou roli zákonodárce i v rámci procesu vyjednávání TTIP. Ano, děkuji. Já nechci omezovat veřejnou diskusi k tomu, protože musí probíhat k tomuto rozprava rozumitelným jazykem. Takže bude na to více času, otázka je ovšem kdy. Takže mnohokrát děkuji. Pokud nám chcete poslat další informace písemně, tak je pošleme dál. Vždy je to užitečné. Dalším bodem na pořadu jednání je výměna s Evropskou komisí DG Connect a DG Grow a bude se týkat sdělení Komise strategie jednotného digitálního trhu pro Evropu. To už jsme řešili několikrát. Je tady mezi námi Eric Peters. Moc poprosím zástupce komise, kteří mají na starosti TTIP, aby co nejrychleji opustili jednací sál. Ne tedy, že by jsme si vás nevážili, to určitě, ale musím říci, že už máme velký sklus. Eric Peters za DG Connect. Lionel Sola za Connect. A Maria Banda z DG Grow. Doufám, že to jméno jsme zachytili správně. Takže nejprve Pítr. My jsme si přečetli několikrát ten návrh, ale kdybyste tak během pěti minut to zvládli a potom budou mít poslanci a poslankyně možnost klát, klást dotazy. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Rádi dáme více času na diskusy dnes dopoledne, takže v tom zájmu budu stručný. Nejsem tady sám, Mám tady také kolegy z generálního ředitelství Grow a Just, včetně generálního ředitelů. A chtěli jsme vám ukázat, že tento návrh eh, je opravdu týmo, týmovou prací. S vaším dovolením jenom pár připomínek na začátek. Chci připomenout, že to je prioritou a eh, našeho předsedy, má jich deset, což není tolik, a každá je pro něj důležitá. Dnes vám možná připadne jako samozřejmost, že digitální ekonomiku bude Evropská komise považovat za prioritu. Nicméně před pěti lety tomu tak ještě nebylo. Do určité míry je to výsledkem vize našeho předsedy, ale zároveň také vývojem ekonomiky a společnosti. Dalším důležitým bodem této digitální strategie je, že se velmi soustředuje na určitý počet opatření. Máme jich víceméně 16 v rámci tří pilířů a 18 měsíců. Když to srovnáme s předchozím návrhem Evropské komise, tak tento návrh je konkrétní, pragmatický, ambiciózní. A už tak jako tak jsme se snažili eh, během jeho vytváření do toho zapojit co nejvíce složek Evropské komise. Co se týče načasování eh, prosazování těchto opatření, tak máme 18 měsíců mezi touto dobou a rokem 2016. Máme tam otázku autorských práv, a smluv u elektronického obchodování, které považujeme za prioritu. A potom tam máme jiná témata, jako třeba platforma a údaje. Tam jsme měli pocit, že na to budeme potřebovat trochu více času. Platí to především pro onu platformu, kde nejprve proběhne hloubkový přeskum celé tematiky. Potom jsem chtěl zmínit ještě další prvek, který je charakteristický pro tento nový přístup, a to týmová práce. My jsme se řádně zamysleli nad prioritami. Stojí zatím spousta práce Evropské komise, eh, vedl to místo předseda komise a musím říci, že takovýto týmový přístup do té míry je v komisi něco nového. Chtěli jsme spolupracovat tak, aby jsme neřešili tyto otázky jenom izolovaně v jejich jednotlivých aspektech. A proto o tom chceme diskutovat tady i s vámi. A proto tady nemáme jenom jedno zastoupené generální ředitelství. Chceme, aby ta týmová práce byla i mimo Evropskou komisi, tedy v rámci partnerství s členskými státy a Evropským parlamentem, protože máme pocit, že to je jedním z předpokladů úspěchu tohoto programu chceme aby to bylo úspěšné, tak musí probíhat dialog dopředu a také v rámci přípravy tohoto textu. A z toho důvodu ještě jednou říkám, eh, že je pro nás velice důležité, aby probíhaly dialogy i s vaším parlamentem. Takže nakonec jenom řeknu, že jedním z předpokladů úspěchů této strategie bude, jak se budou řešit stávající agendy týkající se digitálního trhu, včetně ochrany osobních údajů nebo bezpečnosti sítí. Máme řadu rozběhlých agent a bude důležité, aby včas jsme je dokončili a to se stejnou úrovní ambice, kterou měla na začátku Evropská komise, protože to je prostě předpokladem úspěchu této strategie. Více už toho říkat nebudu. Jsme vám k dispozici, pokud budete mít nějaké konkrétnější otázky. Děkuji. Děkuji. Chce pan Zola a paní kolegyně Ray Bander vystoupit? Ani tak ne s připomínkou, jenom jsem chtěla souhlasit s tím, co bylo řečeno že je to opravdu výsledkem koordinovaného úsilí na straně Evropské komise. Následně v této strategii máme různá opatření. Pro DG Grow jsou důležité dva aspekty, především aspekt vnitřního trhu. A digitální jednotný trh je pochopitelně součástí jednotného trhu. A potom digitální ekonomika, to je pro nás také důležité téma v, tuto fázi asi, v této fázi asi nemáme co dodat k tomu, co říkal kolega z generálního ředitelství Connect. Evelyn Gebhardt, chcete vystoupit? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla vyjádřit uznání Evropské komisi za to, že se tak intenzivně zabývali tímto tématem. A byl také nejvyšší čas vypracovat takovouto strategii jak máme postupovat, jak chceme postupovat v této oblasti. Chtěla bych připomenout také to, že už od roku 2011 máme pracovní skupinu v našem výboru, která se těmito tématy zabývá. A je důležité, že to děláme. Podle mě je zde celá řada věcí, které jsou důležité a je třeba se jimi rychle zabývat. Jsem ráda, že to tak vidí také komise. Týká se to zejména oblasti obchodu, Eh, na internetu, takže e-commerce jako takový, elektronický obchod jako takový. Objevuje se spousta problémů, obtíží, zejména na jedné straně pro podniky, hlavně malé a střední, které jsou které třeba překonat, ale také problémy pro spotřebitele. A proto je dobré, abychom se tím zabývali a vytvořili pravidla, která jsou nutná. Jsem velmi ráda, za to, že v oblastech, kde pravidla chybí, tak komise řekla, že do konce roku bude něco řešit. I smluvně, tak, aby jednotlivé věci, které je třeba řešit, opravdu byly řešeny a sice harmonizovaně. Což je rozdíl oproti tomu, co navrhovala eh, původní eh, komise, navrhovala takový volitelný dobrovolný systém, který by nebyl smysluplný pro nikoho. Takže postup současné komise je podle mě výborný a mě se líbí. A pak jedna věc, na kterou se ptám v podstatě každého. Když jde o tzv. geoblocking, tak se neustále v textu dozvídám o nespravedlivém geoblockingu, který musíme odstranit. A já bych velmi ráda konečně slyšela definici toho, co je neodůvodněné nebo kdy je geoblocking naopak odůvodněný na místě. A zatím mi nikdo ještě neodpověděl. Ale možná, že dnes budu mít štěstí a dostane si mi odpovědi. Potěšilo by mě to. Třetí věc, která mě zajímá, je, do jaké míry se Evropská komise zabývá i v oblasti e-commerce, elektronického obchodu, protože ty věci spolu navzájem souvisejí. A sice, jak zajistíte, aby nedošlo k nerovnováze práva mezi nákupy online a offline a mezi e, obchody, které jsou přeshraniční a naopak nejsou? Tady vidím trochu takové riziko, že bychom měli nerovnováhu. A nebylo by to dobré ani pro spotřebitele, ani pro malé a střední podniky. Takže by mě zajímalo, jaký je přístup Evropské komise, jaká řešení Eh, přijala z této oblasti Evropská komise. A na závěr, byť těch otázek mnohem více, ale pro dnešek to stačí, takže závěr ještě jedna připomínka. A sice v dosavadním vývoji u digitálního vnitřního trhu vidím, že hranice mezi produkty a službami stále více mizí. Dříve jste mohli jasně říci, jedná se o výrobek a spadá po tuto legislativu a naopak toto je služba a to je upraveno jinou legislativou. A toto jasné rozlišení najednou mizí, protože výrobky jsou nabízeny například přes služby nějak, typu kopírka 3D, která nabízí jako službu produkty, které ale už nespadají čistě pod eh, výrobky jako takové. A zajímalo by mě tedy, jak se k této věci přistoupit Evropská komise. Protože i samozřejmě toto eh, je důležité pro právní jistotu. A teď doplním ještě jednu věc, jednu otázku, protože mě to prostě zajímá. A sice, jak je to s rozlišením, a to souvisí s další otázkou, kterou jsem už položila položila, jak je to s rozlišením mezi offline a online. Vidíme tady určitý souboj mezi offline a online prodejem. A podle mne není úkolem zákonodárce podpořit jednu z těchto stran. Mělo by jít opravdu o spravedlivou hospodářskou soutěž. Jak ale zajistíme právní závaznost v těch případech, kdy dochází k kombinaci offline a online? Vidím stále více malých obchůdků, které nabízejí koupy online, ale vyzvednutí přímo eh, v tom obchodě. Jde tedy o offline službu nebo online službu. Jak přistupujete k tomuto? A jak zajistíme právní závaznost, právní jistotu i v těchto případech? Protože tady se opravdu stírají hranice mezi offline a online prodeji. Děkuji za slovo. Živa. Kolega Živa. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také Evropské komisi za to, že nám předložili tento dokument, který je v podstatě první fází, která probíhá pomalu, ale pomalu znamená někdy moudře. Vytváření digitální ekonomiky není úplně eh, něco, co bychom dělali od začátku. V podstatě jenom se mění nebo transformují tradiční ekonomiky v ekonomiky a, eh, digitální. Takže tady nevytváříme něco úplně nového. A že stará ekonomika prostě půjde úplně stejně jako dosud, i ta stará ekonomika se bude digitalizovat. A my jsme tady a budeme řešit otázky vnitřního trhu, ať už bude digitální nebo ne. A teď otázka týkající se autorských práv. My známe diskusy mezi rovnováhou, tedy o rovnováze mezi přístupem a autorskými právy. To jsou prostě rozpory, které je potřeba řešit. Já si myslím tedy, že to rozpor úplně není. Ale když se dívám na tonalitu tohoto textu, tak mám z toho trochu obavy, protože mám pocit, že to, co říká komise, není úplně jasné, ale dáváme víceméně přednost autorským právům v rámci této rovnováhy. Například se hovoří zlepšit přístup k digitálnímu obsahu jako první a až potom se hovoří o a rámce autorských práv. Ano, určitě měli bychom modernizovat rámec autorských práv. Všechno můžeme modernizovat, ale to samo o sobě nebude stačit. Otázka je, co to bude znamenat. Ano, jsem pro modernizaci, ale rád bych viděl přesně, co to znamená. A když si čtu věty toho typu, možná bude potřeba posílit právní jistotu, aby výzkumní pracovníci a vzdělávací pracovníci mohli více využívat autorských práv. No ano, v ideálním světě, já jsem také pracoval ve výzkumu a byl jsem velmi spokojený, když jsem měl zadarmo přístup k databázím, ale když si čteme tento dokument, upřímně řečeno, tak máme pocit, že ten obecný přístup spočívá v tom, že by se spochybnila původní autorská práva, nebo tradiční autorská práva takže to mě trochu leží na srdci. Teď, co se týče teritoriality autorských práv, tak tady mám pocit, že dochází k určitému zmatení. Tedy v tom smyslu, že, že spotřebitelé nebo občany by se mohli eh, dostat k autorsk, nebo k obsahu v místě, kde nej, není chráněno autorskými právy. Tam se třeba také může stát, že v některých státech určitý obsah nebude dán k dispozici z hlediského věrovatele, protože by prostě na tom nevydělal. Takže, jak vidíte, autorská práva nemají všechno uh, na vině. Takže komise, prosím, zabývejme se otázkou teritoriality autorských práv. Budete pochybňovat tuto zásadu, anebo ne? Já si myslím, že bychom tady neměli narušit rovnováhu, která dosud ukazovala, že přece jenom v Evropa je zemí tvůrců. Takže si myslím, že ano, potřebujeme transparentnost a potřebujeme modernizovat, ale neměli bychom zapomínat na celý ten svět tvůrčí činnosti, který tady máme v Evropě a tvůrčí činnost se musí chránit. A pokud nebudeme chránit své výtvory, a to reálně, a nejenom je dávat zadarmo velkým operátorům, kteří je budou potom využívat komerčně a vůbec se nebudou zabývat obsahem. To by, to by dobře nedopadlo. Děkuji. E tak jménem EKR se to budu snažit eh, zestručnit. Mám tady celou řadu námětů, ale uh, Eh, v případě této významné oblasti, když pracujeme na legislativě, musíme eh, využívat výhod digitální revoluce. Nesmíme to porušovat. Ta eh, legislativa musí být použitelná do budoucna, musí být technologicky neutrální, nesmíme zapomínat na to, že digitální trh je globální, což platí více o tomto sektoru než o jiných trzích. A proto musíme spolupracovat s jinými částmi světa. A musíme si dát pozor na dopad jiných částí legislativy, zvláště dopadu na mikrosubjekty a inovaci. Komisní strategie je podle mě dobrá v určitých částech, ale dalo by se toho udělat ještě mnohem více. Tento výbor by se měl zaměřit na praktická řešení pro likvidaci překážek obchodu, pro pomoc jak podnikatelským subjektům, tak spotřebitelům. Co se týče práv spotřebitelů, vyzvala bych komisi, aby byla zacílena, aby mluvila konkrétně. Poukazuji na diskusi, která probíhá už dva roky, ohledně práv konečných uživatelů. Uh, my žádáme pouze o to, že když poskytovatel internetu neposkytne eh, tu rychlost, tu kvalitu, kterou nabízejí, tak abyste mohli si znovu přejetnat tuto smlouvu. A v trialogu se nám toho ale stále nedostává. Takže prosím, buďte konkrétní. Pokud přijdete na řešení, kdy budete mít snahu řešit všechno, uh, najednou, tak tady budeme sedět ještě za pět let. Prosím, mluvte konkrétně digitální obsah. Pokud to nestáhnete, můžete požádat o další kopii nebo eh, vám vrátí peníze. Nemyslím si, že směrnice o spotřebitelských právech Mm, opětovné projednání není praktické řešení, působilo by to problémy. Co se týče dodávání balíků, je to problém v určitých částech Evropy, ne všude, tam, kde je tento trh dobře fungující. Podívejme se na iniciativu transparentnosti, co se týče geoblockingu. Kreativní kvalitního obsahu. To je pro nás výhoda. Jistě přenositelnost bychom měli rozpracovat, ale neměli bychom si otevřít zadní vrátka. S Jure spolupracujeme na eh, autorských právech, nepodporujeme pan evropské licence, ale jsou určité způsoby, jak eh, doladit vymahatelnost. Musíme se podívat na DPH pravidla, na jejich dopad na mikrosubjekty, mikropodniky, které jsou klíčové v této eh, revoluci a my se musíme podívat na eh, byrokratické překážky pro tento sektor. Co se týče platform, ty se rozvíjejí velice rychle v různých oblastech a platformy ve sdílené ekonomice neustále rostou, jsou populární u spotřebitelů, takže mohou přinést mnohé výhody, ale také bychom měli zajistit, aby to neporušovalo soutěž a bezpečnost. Rádi bychom viděli více na téma bezpečnosti a zajištění ochrany dětí a mladých osob. Nemyslím si, že by k tomu mělo dojít v diskusi o platformách ochrana údajů. Tady bychom eh, měli mít na mysli, kolegové v Liby na tom pracují a je dobré, že vlastně trialog teď začíná, ale eh, musíme být na paměti, že mnohé podniky jsou B2B a ne B2C. Takže eh, nes nesmíme je jaksi ohrozit, dát jim nějaké nevýhody ze spotřebitelského hlediska, by bylo asi náročné, kdyby museli dávat v šanc více svých údajů. O standardech jsme mluvili už dopoledne hodně, ale v digitálním sektoru a v dalších sektorech je nesmírně důležité, aby standardy byly nastaveny ze zdola nahoru sektorem a ne eh, prostřednictvím nějaké eh, nabídky, kterou vytvoří komise ze zhora dolů. Tady dochází k rychlému vývoji a my musíme zajistit inkluzivní, otevřený proces, eh, který začlení všechny spotřebitele při vytváření standardu, abychom měli nějaký uzavřen, abychom neměli uzavřený eh, proces, který vůbec není transparentní. Takže to jsou mé klíčové body, ale myslím si, že ještě v diskusi dojde na další. Kolegyně z Alde. Já jsem také zpravodajkou v ITRE. ale snad oba výbory na tom budou moci spolupracovat. Vím, že mnozí z vás jsou členy obou výborů, ale pár poznámek na úvod. Myslím si, že budování důvěry je zásadní. A je to hlavní pilíř této strategie. To platí pro spotřebitele i pro podniky. Takže podniky často nemají dostatek důvěry prodávat přes hranice, protože neznají ta spotřebitelská pravidla, která v jednotlivých státech platí. Jsou to různá pravidla pro ochranu dat a podobně. Můžeme pochopitelně argumentovat tím, že ta přísnější pravidla jsou ta, kterých bychom se měli držet. Na druhou stranu se ale domnívám, že je důležitější mít stejné standardy a pravidla v celé Evropské unii, aby spotřebitelé věděli, jaká jsou jejich práva, když budou nakupovat online a aby i podniky eh, měly určitou jistotu, když budou prodávat online. Je dobré také chápat, zdali eh, věci, které se mají řešit, by se měly řešit prostřednictvím nové regulace a nebo lepšího vymáhání. Komise jak se zdá, se rozhodla konečně k vymáhání směrnice o službách a požádali některé státy, aby odstranili poslední překážky pro volný pohyb služeb a to je velice důležité pro strategii digitálního trhu. A úplně poslední poznámka na adresu pana Ževéna když se eh, zeptáte je modernizace v autorských právech. Myslím si, že zásadní otázka je teď, že autorské právo nezohledňuje změnu chování. Dejme tomu, pro využívání počítače něco si za stáhnete, něco si přečtete online a počítač dělá kopii, ne jednu, ale několik. Takže pravidla pro duševní vlastnictví nezohledňují, dejme tomu, fungování počítačové technologie. Takže to tolik poznámka na okraj a budu se těšit na spolupráci na tomto projektu. Eh, vydrží tlumočníci ještě 10 minut, takže prosím stručně. Julia Rader. Um, Mnohokrát děkuji. Jakožto zpravodajka pro revizi Infosoku, když mluvíme o autorských právech a digitálním trhu, tak vyplývá jasně z tohoto výboru, že pokud budeme mít jednotný trh, tak musíme mít jasná spotřebitelská pravidla. To je věc, která je důležitá a na kterou se nesmí zapomínat v této strategii, že nemluvíme pouze o likvidaci byrokratických překážek pro podniky, ale že skutečně mluvíme na, o zlepšení situace všech uživatelů kreativního obsahu a online služeb. V tomto ohledu bych povzbudila komisi, aby si vzali jakožto za základ eh, obecnou širokou základnu takovéhoto digitálního trhu, abychom neměli pouze na mysli komerční transakce v širokém slova smyslu. Takže dejme tomu, digitální technologie při geoblockingu jedná o, o určitém obsahu, ale dnes je problém, že legálně ho nemůžete nakupovat, protože se vlastně nenabízí v některých zemích. Nemluvíme tady pouze o přenositelnosti, ale o přeshraničním přístupu nejenom pro nákup, ale i pro hm, nákup věcí, které by se mohly financovat eh, veřejně, dejme tomu veřejné vysílání, ale také inzerované služby, protože tam zažíváme geoblocking v každodenním životě a je v tomto smyslu důležité poznamenat, že kulturní diverzita v Evropě se neomezuje na národní hranice. Máme tady eh, celou řadu skupin, celou řadu kultur, které jsou přeshraniční a pochopitelně jsou tady jazykové menšiny, které žijí v některých zemích a mají nárok na obsah ve vlastním jazyce, ať už za něj platí či ne. V tomto ohledu je důležité nepojímat tuto koncepci eh, z úzkého hlediska, z hlediska kdy mluvíme pouze o věcech, za které si někdo zaplatil. Pokud jde o platformy, Tady by bylo dobré vidět více konkrétních návrhů, nicméně je tady určitý protěklad z hlediska digitální strategie, protože máme určitý konflikt. Na jedné straně platformy by měly být neutrální, ale také odpovědné a spolehlivé. A to je určitý protiklad, protože máte na jedné straně neutralitu, kdy je princip v tom, že s třemi stranami se zachází, s třetími stranami se zachází stejně, ale zavedení odpovědnosti zase vytváří jakési pobídky pro ochranu obsahu. A já si myslím, že to je určitý protimluv ve strategii, který je třeba eh, analyzovat podrobněji. Pan Sulu? The speakers for each, each group. Um, we've got Anna Maria Corazzville. Anna Maria pan Gautier, Ron Dondalton a tak dále. I will be very brief because of... Uh, stručně musím respektovat naše tlumočníky. Vítáme tento návrh komise, bylo na čase a teď skutečně musíme jít ke konkrétním návrhům a máme i určitou odpovědnost jednat rychle. Jedna věc. Myslím si, že cílem by měl být globální otevřený internet. Mluvíme o digitální suverenitě, o European Cloud a, podlo, a podobně. Myslím, že to bychom to měli vynechat, protože že podniky by měly být konkurenčnější, že bychom měli uh, poskytnout rovné hrací pole bez bariér. A neměli bychom z toho vyčlenit podniky třetích zemí. To je zásadní a já jsem eh, ráda, že komise jde tímto směrem a že nechce segmentovat internet. Poslední věc pro dnešek. Jsem ráda, že komise se zaměřuje na fragmentace, protože tady je výzva harmonizace jednotného trhu odstranění bariér a překážek pro zaměstnanost a podobně. Já z vlastní zkušenosti, někoho, kdo pracoval v e-commerce, fragmentace různých režimů a to, že máme velkou různorodost mezi distribucí a náklady v jednom státě a přes hranice, i když ta geografická různorodost je skutečně malá, tak to eh, skutečně přináší malým eh, společnostem velké náklady. Děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, když mluvíme o digitální ekonomice, nemluvíme o sektorech, mluvíme víceméně o změně. A my se musíme podívat na sektory, které budou vyčleněny, protože se nemohou přetvořit na digitální. Ta strategie je ambiciozní, ale příliš pomalá. Věci se totiž nemění tak rychle a je třeba, abychom přešli z analogové na digitální ekonomiku. Čili měli bychom být sebekritičtí. Měli bychom se podívat na to, co je k dispozici v EU abychom eh, pomohli těm podnikům a společnostem, které se nemohou tak přizpůsobovat. Budeme svědky ztráty pracovních míst, to je jasné. Ale také musíme zajistit začlenění velkých skupin populace. Potřebujeme k tomu určitá zařízení, technologie mm, specifické pro jednotlivé země. Také harmonizaci DPH, to je zásadní pro harmonizaci. Máme evropský semestr a v tomto ohledu se musíme podívat na možnost harmonizace DPH napříč EU. Eh, je to příležitost, o kterou bychom neměli přijít. Je tady také celá řada výzev, kterým se musíme postavit. Je pravda, že tady máme strategii napříč eh, s investory, aby tady nebyly dominantní pozice, dejme tomu velkých vyhledávačů, které eh, a prohlížečů, které by neměly pojímat všechno. Ale zároveň bychom měli být tvrdí, protože některé členské státy mají jaksi vlastní agendu. Tlak komise je důležitý v případě především harmonizace DPH, jak jsem říkal, ale také adaptace malých středních podniků k digitální ekonomice, logistické platformy a náklady s tím spojené. Jsou tam věci, které nejsou dost silně upraveny, ale budou se muset upravit na vnitrostátní úrovni. Děkuji. Souhlasím s otázkou DPH, ale to je jasně upraveno ve strategii, že je třeba dělat něco s odlišností DPH a s harmonizací. Ale otázka do doručování balíků. Tam je věta ve strategii. Vicky se o tom zmínila. V některých zemích to funguje, v některých ne. Ale my máme evropský jednotný trh, takže to musí fungovat dnes. A dnes vlastně ve dvě hodiny bude probíhat akce v jednom ze salonků. pokud se chcete připojit, můžete, právě proto, že poštovní služby jaksi nemohou řešit to, co my um, slyšíme od spotřebitelů prostě neuspokojují jejich potřeby, především co pokud jde o dodávání, doručování balíku. Čili na tom bychom měli zapracovat a to platí i pro digitální éru. V rámci komise existuje něco konkrétnějšího než to, co teď máme? Existují nějaké konkrétní plány, které má komise? co bude dělat pro dimina, pro rozpracování na tomto trhu, protože skutečně potřebujeme nějaká řešení. Dan uh, Poslední otázka, nečekáme, že bude komise reagovat, možná si to vyslechneme někdy příště. Eh, budeme rádi, když si je vyslechnete a můžete reagovat na to, co teď poslanci říkali. Den, víte, čím se to čtu, tím větší mám obavy, protože to vypadá jako starý přístup k novým výzvám. Zatím ale stojí eh, ochranářský přístup a je to přístup komise, eh, který protiřečí tomu, co digitální arena nabízí spotřebitelům. Neplatí to mm, proto pouze tady, ale v parlamenty. Julia Reid v Jure eh, se projednával minulý týden. Jedná se o zákaz zveřejňování obrázku veřejných budov. Eh, no, co se budou lidé o internetu pak myslet, protože myslím si, že nás to přivádí do úplně jiné sféry. A myslím si, že je třeba mít možnost konkurovat na stejném hrací ploše. Offline pravidla e, není možné digitálně uplatňovat, protože spotřebitelé budou hlasovat peněženkou, budou využívat jednodušší systémy a já si myslím, že e, je třeba zajistit e, takový živější přístup, protože ta pravidla třeba zítra nebudou platit. Co se týče geoblockingu, tak tady komise moc velké ambice nemá. Já si nemyslím, že by měl existovat uh, geoblocking. Nechceme evropské licence, ale uh, komise je chce, ale ne v oblastech, kde by likvidace geoblockingu bylo užitečné. Takže vás žádám, abyste se podívali na způsob, jak budete tyto otázky řešit. Evelyn Gepardová. Jenom jedna věta. Chtěla bych poprosit, aby v té celé diskuzi, a právě když se hovoří o geoblockingu, tak eh, abychom se nezaměřovali jednostranně na média a kulturu, ale abychom měli na mysli eh, celou oblast, například e-commerce. Ehm, Zajména pro náš výbor je tento obchod důležitý ve vašich eh, vyhláš nebo ve vašich připomínkách šlo v podstatě pořád jenom o digitální obsah, ale já si myslím, že to téma je mnohem širší a my bychom se neměli takto omezovat. Děkuji. Děkuji. A už tady nemůžeme déle zdržet eh, tlumočníky, ale ještě se k tomu tématu vrátíme. Děkuji.